So, schönen guten Morgen allerseits. Pekné dobré ráno. Já vás tady všechny srdečně vítám na našem eh, slyšení na téma vlastnická spoluúčast zaměstnanců v digitálním věku. My už jsme na půdě tohoto výboru probírali téma robotizace, digitalizace, eh, nové průmyslové revoluce, nebo ať už tady používáme jakýkoliv termín. Včera proběhla diskuze k právním aspektům robotizace a digitalizace. A v tomto ohledu podle mého názoru je diskuze pořád eh, příliš eh, směřována pouze na ekonomické aspekty digitalizace, ale my bychom se rádi zabývali i postavením pracujících v éře digitalizace. A za tímto účelem tady máme tři přednášející k tomuto tématu. Já tady vítám paní Dimitriadis, Eh, zástupkyni Eurofond eh, z Řecka. Vítám tady pana profesora Jense Loviče eh, z univerzity v Německu a Hester Lynch, která zastupuje, která je původně z Irska, ale zastupuje tu organizaci bruselskou. Tito tři nám nabídnou takový, takovou představu o tom, co všechno se skrývá pod tímto tématem. Jsem si jist, že tady proběhne i bohatá debata a já doufám, že si z tohoto slyšení něco odnesete. Aniž bych tedy dál zdržoval, dávám slovo expertům, aby, přiš, aby přednesli své prezentace. Žádáme každého, aby dodrželi desetiminutovou časovou lhutu. Vím, že to není jednoduché, ale nám nejde o nějakou hloubkovou sondu, spíše o takovou orientační představu. Prezentace těchto expertů jsou k dispozici na webové stránce parlamentu a Publikace, které s nimi souvisí, najdete v předsálí. Budeme postupovat v tom pořadí, v jakém jsem naše přednášející představil, takže nejprve dávám slovo paní Dimitriades. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla předložit nějaké údaje z evropského průzkumu z roku 2013, kdy jsme hovořili s 36 manažery a e, zástupci e, zaměstnanců v Evropě. A já vám chci představit data z tohoto průzkumu i z dalších kvalitativních průzkumů z letošního roku o změně v odměňování. Máte tady ty publikace. Takže za prvé, abychom si nastavili správně definice, aby bylo jasné, o čem hovoříme. Takže máme tu celkovou finanční odměnu a v rámci toho je základní plat, to, co zaměstnanci dostávají, a pak je proměnlivý, proměnlivá sazba a pak eh, jsou ještě eh, další benefity. Eh, máme tu eh, plat založený na eh, výkonnosti a ještě další faktory. A mezi těmi dalšími benefity máme veškeré možné odměny hmotného charakteru, nepeněžního charakteru, které jsou ještě nad rámec základního platu. A teď se budeme zaměřovat na finanční účast na sdílení zisku a e, vlastní, vlastnicí podílu. Takže z tohoto průzkumu, z ty částky, když se podíváte na ten celek, tak tady máme, e, vidíte tam zelenou, červenou a modrou. A zelená říká, že tedy všechny firmy, které poskytují nějaký, e, nějaké variabilní odměňování, tak červeně máme různé systémy podílnictví a modře máme vyznačeno sdílení zisku, podíl na zisku. Takže vidíte, které firmy používají tedy nějaký, ehm, variabilní odměňování. Ta modrá část, tu používají 30 ehm, podniků, zatímco pouze 5% eh, používá eh, podíl ehm, klasický ehm, podíl, eh, vlastnický podíl. A my jsme chtěli vidět, jak malé a střední firmy a jak se chovají malé a střední podniky a velké podniky, jaké platby poskytují. Vidíte, že ty variabilní platby jsou mezi těmi velkými. Pět z šesti používá alespoň jednu z podob, ale navzdory velikosti. Eh, takže sdílení ehm, zisku je daleko obvyklejší než podíl na eh, vlastnictví firmy. Ve velkých máme více individuálních ehm, pobídek a eh, podílu na zisku. Také to můžeme rozdělit podle odvětví. A z toho vidíme, že doprava jednoznačně představuje vlastně nej, má nejnižší podíl jakéhokoliv variabilního odměňování, eh, včetně podílu na vlastnictví a na zisku. A eh, ve finančních službách naopak nejvíc. Takže ty rozdíly jsou menší než rozdíly mezi jednotlivými státy. Státy se chovají jinak. Některé země mají prostě vyšší počet eh, firm, které nabízí takovéto formy odměňování, jiné méně. A z čísel vyplývá, jaké procento podniků používá variabilní odměňování ale víme, že to nemusí platit pro všechny zaměstnance v daném podniku. Proto jsme použili data ještě z dalšího průzkumu o pracovních podmínkách na 2015. tři tisíc zaměstnanců jsme oslovili v Evropě a celkově když máte, se podíváte nakonec, jakákoliv forma variabilního odměňování, tak eh, vidíte, že je to zhruba každý čtvrtý 27%. Co z toho vyplývá? Že podíl zaměstnanců, kteří dostávají jakoukoliv eh, podobu tohoto odměňování nižší, než eh, podíl podniku, které využívají takovou formu odměňování. Pouze menšina zaměstnanců um, v rámci těchto firm takové odměňování dostává. Nejobvyklejší 16% je eh, navázané na individuální výkon a v 13% případů je to eh, podíl na zisku. A většinou jsou to muži zaměstnaní na plný úvazek. V další analýze jsme se snažili ještě vytvořit nějaké kombinace vidět ty kombinace, v nichž se používají tyto formy odměňování. Takže jsme vytvořili pět skupin. A z tabulky vyplývá, jaká je distribuce mezi sektory. Vidíte tady finanční účast, to je skupina, která používá eh, více podílu na zisku a podílu eh, na vlastnictví. Vidíte, že to je víc než v jiných skupinách, proto jsme tam tu finanční účast zdůraznili. Chtěli jsme také vidět další charakteristiky těchto skupin. Víme, že používají více systémů dělení zisku a vlastnictví a v několik zemí, v několika zemích se to používá častěji než jinde, třeba ve Finsku, ve Francii nebo ve Švédsku. Tam je nejvyšší podíl takových podniků. Jsou to finanční služby, finanční odvětví, které opět má nejvyšší podíl. Také jsme si všimli, že polovina firm eh, dává, nabízí placený, eh, placená školení v, v pracovním čase a eh, také se platí přes časy, eh, tedy za, za přes časy se akumuluje potom eh, další eh, dovolená, další volno. A tady vidíte, že 80%, že, jsou, že používají ehm, autonomní týmy, anebo že úkoly jsou distribuovány um, nějakým um, supervizorem. A že je tu větší pravděpodobnost Um, že dotazovaní um, budou vykazovat dobrou finanční situaci. To znamená, že ty firmy budou mít dobrou finanční situaci. A um, v některých eh, oblastech, kde je extensiv, tak eh, tam, ti, tam nepoužívají eh, tyto, tech, tyto způsoby v tak vysoké míře. Takže když se podíváme teď na národní úroveň, k tomu jsme se uchylili k národním eh, studiím, kdo, abychom doplnili ten celkový obrázek, jaká je národní legislativa, jaká je evoluce. Existují určitě národní studie o finanční účasti, procenta zaměstnanců, kteří to využívají třeba ve Francii 43%, v Nizozemsku 13%, v Irsku 17%, mm, má podíl na eh, zisku v Německu podle jedné studie z 2009, což je, která je nejnedávnější, 1%, 1% a z toho 60, ale v, těchto, v tomto 1% 66% zaměstnanců z toho, eh, toho může využívat. Ehm, a obvyklejší to bývá u mužů. Jsou tu samozřejmě určité genderové rozdíly. Zaměstnanci na plný úvazek to využívají častěji, a jsou to zejména zástupci vedení managementu. Některé národní regulace o finančním ohledně finanční účasti, tam, kde eh, to není přímo regulováno, tak finanční účast je regulována třeba v Irsku, my máme um, zákon z roku 1982 ve Finsku, Německu a tak dále. Jsou některé země, které mají opatření, které povzbuzují eh, takovouto účast eh, Rakousko, eh, Belgie, Francie, Německo a tak dále. Čili je tu, jsou tu určité daňové úlevy v případě, že to odměňování probíhá prostřednictvím nějakého finančního nástroje, ať už jsou to podíly, dluhopisy nebo jiný druh kapitálu. Dále je tu ten aspekt sociálního dialogu a názoru sociálních partnerů. Je to součástí kolektivní dohody? Je to možné? Ale odpovědi, které jsme obdrželi od členských států, je, jsou, znějí, že to záleží na tom, jakou roli hraje kolektivní vyjednávání v těchto zemích. Um, požádali jsme o názor z různých zemích Hovořím o německém BDA, říkají, že jsou spokojení s takovými systémy, protože jsou často osvobozeny od daní, takže že to zvyšuje motivaci a povzbuzuje to zaměstnance k tomu, aby uvažovali eh, podnikatelským způsobem. Jakýkoliv Eh, z těchto systémů má být doplňkem základního platu, nikoliv jeho nahrážkou. A měla by být určitá záruka základního platu a neměla by tu být žádná genderová nerovnost. A na poslední prostředce se dívám také na trendy a vyhlídky do budoucna. Mnoho zemí v průběhu recese snížily tyto systémy finanční účasti, omezily je ale když jsme hovořili s eh, experty na národní úrovni, tak um, trend je pozitivní, to znamená, že se znovu oživují s tím, jak se oživuje ekonomika. A víme, že digitalizace bude mít dopady i na pracovní prostředí, že bude i součástí nového průzkumu eh, ten v roce 2018-19 takže víme, že digitalizace vyžaduje trošku jiný druh spolupráce a myšlení v rámci organizace. Tradiční formy eh, kontroly příkazového druhu již eh, tady tolik nefungují. Eh, hovořili jsme o těch autonomních skupinách v rámci skupin finanční účasti. Takže máme za to, že bude vznikat větší podíl, bude docházet k většímu podílu takových, eh, takovýchto iniciativ, ale musí se to ještě dále proskoumat. Máme publikace online um, ohledně systému odměňování. To jsou ty poslední zprávy, které tam můžete najít. Děkuji. Recht herzlichen Dank. Děkuji. Profesor Lovič. Vielen Dank, eh, Vorsitzender. Ähm, ich werde Englisch sprechen, weil auch meine Präsentation und das zugehörige Paper. Um, já budu pokračovat v angličtině. Děkuji za uh, pozvání. Um, název mé prezentace se nazývá Automatizace a kapitálová koncentrace slon v místnosti. A já chci říci, že jádrem nespokojenosti s automatizací, s komunikačními technologiemi je otázka vlastnictví, totiž kdo budou budoucí vlastníci těch robotů a strojů, kteří vytvářejí uh, podstatu naší průmyslové společnosti. Abych to schrnul, není to, nejsou to závody proti těm strojům, ale spíše s těmi stroji. S těm tomu čelí běžný zaměstnanec. A tady eh, mm, to souvisí s finanční participací zaměstnance, která by mohla vést k většímu spoluvlastnictví, společnému vlastnictví těch strojů, které se využívají v produktivním procesu. bych se podíval na podstatu své analýzy. Podíváme se, jak vypadá dynamika eh, podílu práce na přidané hodnotě. Když se, aniž bychom tedy zacházeli do podrobností, to je trend, který, eh, kterého jsme byli svědky za poslední tři desetiletí, to je pokles podílu té eh, pracovní síly. A mm, vede to k diskusím, mm, jaké jsou hlavní faktory, které přispívají k tomu Eh, zmenšování se podílu pracovní síly. A mm, argumenty jsou globalizace, outsourcing, mez, internacionalizace. V nedávné době vyšla, vyšlo několik studií a ty výsledky se tím potvrzily, které indikují, že 80 eh, toho zmenšení podílu pracovní síly je Eh, zvýšení ehm, produktivity eh, ze strany strojů, autom, prostě automatizace. Čím se dostávám k tomu takzvanému slonu v místnosti, totiž ten distributivní efekt automatizace a informačních technologií a zavedení robotů. Zaměření diskuse na tuto oblast byla Mm, v podstatě o tom, jaké to má dopady na trh práce. Kdo tedy přijde o práci, jak se vytvoří nová a tak dále. Avšak efekt na distribuci příjmů se ignorovaly. Informační komunikační technologie změnily povahu technologických změn a my vidíme, že e, poslední změny vlastně chtějí nahradit lidskou práci. Samozřejmě to není záměr. Záměr je snižovat náklady, ale efekt je, že nahradí pracovní sílu. E, z studie z roku 2013 e, několika ekonomů z Oxfordu odhadují, že 47 e, různých profesí vlastně budou automatizovány do 20 let. A distributivní efekty jsou nevýhodné především pro průměrného pracovníka. A Evropský parlament v návrhu zprávy výboru Jury eh, klade otázky o budoucím zaměstnávání, o životnosti systému sociálního zabezpečení a potenciálu rostoucí nerovnosti a distribuci vlivu a bohatství. Abych to e, eh, schrnul, stroje neplatí příspěvky eh, sociálního zabezpečení ani nic nekonzumují. Ne ale jde o to, že vlastnictví majetku v tržní ekonomice je distributivní a odměňuje e, příjmem z produkce podle vstupu. To znamená, e, dělníci dostanou e, plat a majitelé kapitálu tedy výnosy z kapitálu společně s eh, trendem, že automatizace jde proti nebo na úkor těch nekvalifikovaných pracovních míst a změřena směrem na ty vysoce kvalifikované, to bude znamenat nárůst příjmové nerovnosti. A tady vidíte, aniž bychom zacházeli do detailů, tento graf ukazuje, že vlastně oddělení e, nárůstu produktivity a mest a to máme od roku 75 do roku 2010. A ta červená linka je nárůst produktivity. A ty ostatní jsou nárůsty e, hodinových mest. Ty eh, podrobnosti nejsou důležité. Důležité je vidět, že tady dochází k oddělení, vlastně k, k mezeře mezi nárůstem produktivity a nárůstem mest. V podstatě eh, Eh, tvrdit, že automatizace nejenom nebo eh, ničí pracovní místa, ale také je vytváří. Otázka je, jaký je vztah mezi tím vytvářenou tvorbou a destrukcí. Eh, a já bych řekl, a to také ukazují tedy důkazy, že i když rychlost vytváření počtu pracovních míst bude stejná jako ten počet eliminace Eh, pracovních míst, tak je tady rozdíl v tom, jaké eh, jsou to pracovní místa v kvalitě příjmů, které jsou generovány s těchto, těmito pracovními místy. A tady chci um, zmínit příklad takzvaného reshoringu, o tom se mluvilo před několika lety, byla to zpráva v Ekonomistu, bylo to oslavováno jako návrat pracovních míst relativně významný počet velkých podniků v USA relokalizovali produkci z zemí s nízkými mzdami jako Čína nebo Pakistan do Spojených států. Otázka byla dobře, takže vrací se i ta pracovní místa? Upřímně řečeno ne, protože cílem tohoto procesu bylo snížit náklady. A ty prostředky, to byla automatizace. Bylo levnější relokalizovat ta pracovní místa do USA, místo toho ve srovnání tedy s dopravním s náklady na dopravu. To znamená roboti v USA a průměrné náklady na robota e, začaly konkurovat mm, hodinové mzdě v Číně takže bylo levnější produkovat se strojemi v USA, než platit náklady na dopravu a čínského delníka. Což odpovídá částečně na tu moji otázku. Není to o přivádění eh, pracovních míst zpátky a snižování nákladů, což je legitimní, ale jde o eh, tou, tu výměnu za eh, jaksi dobrých pracovních míst za špatná. Velice zjednodušeně. Pokud bych měl dělat projekce, tak bych řekla, že produktivita bude růst. Produktivita mm, pracovní hodiny nebo hodiny práce, ale tento nárůst bude stále více oddělen na mm, od mm, tedy mest pro většinu, přičemž malé procento lidí bude profitovat z vysokých mest managementu a z kapitálových příjmů. Samozřejmě e, zaměstnanci jako spoluvlastníci robotů v pracovním procesu by mohli též profitovat. Pokud vlastnictví robotů a strojů by bylo více, lépe e, e, rozšířeno a distribuováno, tak by pracující mohli lépe využít svoji pracovní doby, zvyšovat produktivitu a současně zvyšovat svůj, svůj příjem a volný čas. Čímž se dostáváme k tomu eh, postulátu, který jsem formuloval v, eh, v tomto příspěvku. Je, není to jediný, ale je to jeden z důležitých, jedna z důležitých cest, jak umožnit spoluvlastnictví. A um, jak je možné finančně participovat na uh, výrobních prostředcích. Tady jsou tedy dva uh, konce životního procesu podniku, vznik a ukončení. I ESOPs, to jsou e, plány vlastnictví um, akcí, to se dělá v Británii, Irsku i v USA, a nákupy e, podíl ze strany zaměstnanců může zajistit pokračování firmy, když majitel odejde do důchodu. A já jsem o tom mluvil, my jsme o tom mluvili, pane předsedo, spolu před chvilkou. Od roku 2014 v USA je asi 10 tisíc těchto ESOPů. Ehm, více než 14,5 milionů spoluvlastníků. 4400 ehm, z nich jsou ve většinovém vlastnictví a 3000 jsou stoprocentně vlastněny ESOP. Další příklad. Mimochodem, produktivita těchto ESOPs je vyšší, než je tomu v případě běžných firm. Platí větší daně, mají stabilnější zaměstnání, je to v souladu e, s tím, co řekla moje kolegyně ve své prezentaci přede mnou. Další důležitý příklad, o kterém se také nyní mluví ve výboru, Sociedades Laborare ze Španělska, což je zvláštní forma spolupráce. E, je to akciová společnost nebo společnost s ručením omezením, omezeným, která je ve většinovém vlastnictví zaměstnanců a co je tady podstatné nejenom to, že existují víc než 30 let a jsou úspěšné při vytváření zaměstnanosti, ale také jsou úspěšným nástrojem, jak um, zaměstnávat nezaměstnané. Od roku 85 eh, dávky v nezaměstnanosti eh, mohou, které jsou vyplacené v jedné, eh, jedna částka, mohou být investovány do startupu. A 30 procent zakladatelů Sociedad Laborales byli dříve nezaměstnaní. Kolo roku 2015 bylo asi 10 600 těchto společností, kteří zaměstnávali více než 6 000 pracovníků. Takže zase to jsou to zajímavá čísla. Abych se dostal tedy k poslední závěrečné mm, poznámce, tak hodně důkazů najdeme ve studii, kterou Eh, jsme dělali pro komisi v kontextu pilotního projektu na konci roku 2014 propagace mm, vlastnictví a participace zaměstnanců. Eh, to je na stránkách DG Justice. Mělo by to být na posledním slajdu. Není to vidět, no, nevadí. Je to poslední část mé prezentace. Eh, takže tady je výzva, jak zajistit mm, participaci zaměstnanců i v době automatizace a digitalizace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane profesore. Nyní mm, z eh, TUC. Paní. Děkuji. Esther Lynch z Evropské federace odborových svazů My tedy zastupujeme odborové svazy a pracující z celé Evropy. Myslím si, že je na čase, aby proběhala důkladná diskuze, protože ten seznam technologií, který eh, má dopad na každodenní život, se který, který o, o čem čteme v médiích a podobně, se stále rozšiřuje. Původně tedy se říkalo, že eh, roboti budou vykonávat ty pracovní úkony, které jsou nepříjemné, repetitivní nebo nebezpečné. Ale je-li pracovní síla nahrazována roboty, vede to k snížení lidské důstojnosti, protože je potřeba daleko větší míra dozoru, například kamerového. Roboti také už nejsou stroje oddělené, ale působí bok po boku, takže to může být i nebezpečné pracoviště a konečně také tedy vlastně díky nim mizí tradiční pracovní místa. Mohu použít příklad ze svého života. Na LinkedIn mi někdo napsal, Ester, víš, že velké společnosti, jako je třeba Ryanair, hledají právníky, jako jsi třeba ty. A mě napadlo, že vlastně o Ryanairu toho moc nevím, ale určitě nehledají právníka jako já, právníka, který působí na půdě odborových svazů a snaží se zlepšit situaci pracujících, případně zvýšit jejich míru odměňování. A trochu se mi ulevilo, protože každou chvíli čtu, že právníky nahradí nějaký systém umělé inteligence, takže to se mi ulevilo, ale na druhé straně mě napadlo jak byste měli naprogramovat robota tak, aby mě mohl nahradit? Co by bylo v tom programu? Rozhodně nesmí mít napojení na odbory, a další a další vlastnosti. A to je něco, co si dost často nepřipouštíme, totiž ty problémy, se kterými se pracující nyní potýkají, ať už je to zapojení do systému odměňování a na bázi sdílení zisku v podniku a je celá řada eh, z dalších stereotypů spojených s tradičním zaměstnáním eh, vlastně není na ústupu. Nejohroženějšími pracovníky jsou ti, kteří jsou již diskriminováni ale analýza naší organizace ukázala, že situace není jenom negativní nebo bezvýchodná. Technologický pokrok nemusí mít jen negativní dopady. Žádný pracující nemusí být odsunut stranou. Ale aby k tomu nedošlo, tak i vy, jakožto poslanci parlamentu, musíte přijít s návrhy opatření, která tomu pomohou předejít. Já tady mám takové čtyři okruhy, které bych chtěla představit. Za prvé, bez ohledu na to, kde v Evropě a bez ohledu na to, jak se odbory dívají na systém podílnictví na zisku, a tedy bez ohledu, kde to je, Odbory trvají na tom, že různé systémy participace na výdělku podniku nemohou nahradit tradiční mzdu. A zároveň však tedy je podíl na zisku, podíl na podnikání podniku naprosto nezbytný. Bohužel však se mění tradiční definice toho, co je to zaměstnavatel a zaměstnanec, takže je vlastně těžké tyto myšlenky prosazovat. A z této souvislosti se ptám, jak si představujete, jak by měla vypadat právní úprava toho, aby pracující měli přístup k podílu na zisku podniku, a to zvláště například v případě pracujících, kteří pracují v digitálních eh, nebo internetových firmách. Za druhé, Použití robotizace, umělé inteligence má důsledky, které si ještě neumíme všechny představit. A já se obávám, že zatím je to formulováno jakožto robot versus pracující. A nebo případně robot jakožto ekvivalent pracujícího. A pak se pokud jde o sdílení produktivity a zisku, je třeba si uvědomit, že technologie funguje jenom díky kvalifikaci pracujících, takže není dobré to stavit do, stavět do protikladu. Takže ta, pokud tu otázku stavíme tak, že výše mest se musí zvyšovat je absolutně platný i dnes a nerada slyším argumentace typu, ve skutečnosti tu opravdu produktivní práce provádějí roboti. A to je argument, který často stojí v pozadí toho, že reálné mzdy pracujících nerostou v Evropě. A pak je tu takový pozitivní návrh, a je to na základě mé vlastní zkušenosti s zapojením ve schématu Safe as you earn. Když se podíváme na všechna nebezpečí, která vyplývají z toho, že mizí určitá pracovní místa, pak právě takové schéma naspořte si ze svých výdělků může pracujícím pomoci k tomu, aby se tedy vlastně vytvořili takový eh, základ, díky kterému potom mohou dále se rekvalifikovat, studovat a podobně. Já si často říkám, kdybych já přišla o práci, co bych asi dělala jiného. A určitě by bylo užitečné, kdybych, eh, teď když je mi 50, měla přístup k nějakému fondu, kdy jsem si vlastně naspořila ze svého výdělku a vzala se rok volna, abych se rekvalifikovala případně oživila svoji současnou kvalifikaci. Myslím si, že takováto schémata jsou velmi užitečná a zaslouží si podporu ze strany vlád a poslanců, tak aby bylo jisté, že lidé mají možnost se rekvalifikovat. Pracující jsou často frustrováni tím, že vědí, že by se měli dál vzdělávat, ale prostě k tomu nemají přístup. A to platí jak o mladých, tak o starších pracovnicích. A konečně vás chci požádat o podporu. Probíhá diskuze ke směrnici o insolvenci. Pracující takov, podniku, který je v insolvenci, přijdou nejenom o své pracovní místo a mzdu, ale také o Eh, tedy eh, cokoliv, co mohli získat v rámci podílu na zisku. A já na vás apeluji, aby tedy, až budete probírat tuto legislativu, jste nezapomínali právě také na ochranu práv těchto pracujících. Děkuji, pane. A nyní tedy. Sterlinč, děkuji vám za tuto prezentaci. A nyní tedy můžeme otevřít diskuzi. Dáme slovo nejprve koordinátorům a zpravodajům. První slovo David Káza za EPP. Děkuji. Dovolte mi začít tím, že pogratuluji Jutě, která má dneska narozeniny. A chci také poděkovat eh, všem řečníkům z dnešního dopoledne. Je mi líto, že tady není víc poslanců. To je tady neomluvitelné, je to tak důležité téma, že bychom tady být měli. A moje otázka zní, a je, je tady směřována ke všem vystupujícím. Otázka zní, vidíte nějaké překážky v evropské legislativě pro větší zapojení pracujících eh, do ziskovosti podniku, pro volný pohyb pracovní síly? A pokud takové překážky vidíte, co podle vás můžeme my jako parlament udělat pro to, abychom je odstranili? Děkuji. Děkuji. Také já chci eh, popřát všechno nejlepší k narozeninám a znamení horoskopu pana, to je samo o sobě dobrá kvalifikace. Děkuji. Digitalizace je téma, které, eh, kterým se budeme zabývat eh, ještě dlouho. A z těch přednášek jsem si odnesla poznatek, že na jedné straně dochází k digitalizaci, na druhé straně, pokud jde o vývoj na pracovním trhu, nemáme jenom tedy rostoucí počet pracujících, kteří jenom obsluhují stroje, ale také tedy těch osob samostatně výdělečně činných. A klesá tedy počet těch zaměstnaných na a řádný pracovní úvazek. A já se kladu otázku, jak tuto situaci zvládnout, také s ohledem na to, že ta, prognozy, ta prognoza zní tak, že v éře eh, digitalizace bude velmi těžké pro pracující se tedy více aktivněji zapojovat a já tady budu konkrétní. My jsme byli na návštěvě, eh, tady delegace tohoto výboru, v výzkumném eh, ústavu v Kaiserslautern, kde jsme se dívali na to, jak funguje takzvaná Black Factory, kdy tedy ti pracovníci už vlastně sami o sobě nic nevyrábí, jen obsluhují roboty. A jak potom tedy vlastně kvantifikovat přínos takové lidské práce, takovéto typu lidské práce. A já si kladu otázku, jak tedy by vlastně společnost jako celek měla profitovat z produktivity ve chvíli, kdy vlastně stále méně lidí je skutečně zapojeno do práce. Nejde tedy jenom o to, zdali mohou být pracující zapojeni do podílu na zisku, ale také o to, zdali vůbec jsou zapojeni do společnosti obecně. Děkuji, Ante, za EKR. Uh, chairman, thank you. Um, I'm... Um, já jsem si vědoma, že jsem tady nebyla na velké části té prezentace, za což se omlouvám, ale já jsem musela být někde jinde. Bylo to pro mě obtížné. Já sdílím názor eh, Davida Kasi, že je hamba, že nás tady není víc, ale Um, a já vždy tedy apeluji na ty menší frakce, které jsou velice, toho mají mnoho. Není to z důvodu nezájmu, ale z toho, jak je obtížné se uh, být všude. Um, na závěr té prezentace byl zmíněn reshoring pracovních míst, což je věc, která mě velmi zajímá. Nějakou dobu to sleduji. V mé zemi jsem byla svědkem toho, svědkem několika příkladů, kde mm, to není otázka robotů, eh, kteří dělají práce, která vlastně se tam vrátila. Souvisí to s kvalitou a souvisí to se snahou zkrátit ten dodavatelský řetězec. Například dodavatel uh, Jaguar, Land Rover, Land Rover produkují Ehm, zboží nebo výrobky, které se dělaly v Číně a nyní se dělají doma. Ne, ale nedělají to stroje, dělají to dělníci. Takže reshoring podle mého názoru nijak eh, tady v Británii nesouvisí s roboty nebo automatizací je to, jde o dovednosti, o kvalitu a s, jaksi s okamžitou dostupností toho tě, dodavatele, který je přímo u vás. Mě by zajímal uh, vaše tady argumentace v tomto. A samozřejmě, protože já mám ve svém okrsku Jaguar Lando, uh, eh, Land Rover, tak se na ně zaměřuji tedy, když uh, posuzuji tyto věci. Automatizace v této firmě přinesla sebou velký nárůst počtu pracovních míst vzhledem ke zlepšování produktivity, protože my jsme v Británii měli problém s produktivitou, ale nyní dělníci v automobilovém průmyslu jsou jaksi na vrcholu produktivity ehm, ze všech mm, ve srovnání se zbytkem země. Souhlasím s tím, co bylo řečeno, že produktivitu jaksi nevlastní robot, ale e, tou vlastního ta firma, ta společnost. Investice znamená, má dopad. Já plně souhlasím s tím, že ten e, robot není spolupracovník. Robot je stroj, nástroj, který používá pracovník. A e, jsem ráda, že jste to řekl. Pokud k tomu chcete tedy e, něco dodat k té otázce produktivity, a k, také k tomu reshoringu tedy, kdybyste mohli něco říct. Děkuji vám. Dobře. Marian Harkin. Náte Weber. Poté. Děkuji. Já chci poděkovat našim hostům za jejich prezentaci, to byla velmi zajímavá. Myslím si, že i načasování tohoto slyšení je e, velice dobře dobré. E, včera jsme mluvili o mm, částkoprávních aspektech robotů a umělé inteligence. Takže je důležité vést tyto diskuse, to brainstorming, protože je to o veřejné politice. Ne dlouhodobé, ale minimálně krátkodobě střednědobém horizontu. A já trvám na tom eh, dlouhodobém, protože když pan profesor Lovič říká, že je tady slon v místnosti, tak já se obávám, že eh, s časem se z něho stane Godzilla. My musíme znát implikace, znát dopady, toho, co nastane za 50 let? Také jsem mm, viděla tedy ty zprávy, že <laughs> slyšela, že budou nahrazeni eh, právníci, možná i politici, kdo ví. My máme dělat legislativu po krátkodobé, střednědobé období, proto uh, má smysl eh, si klást otázky, co se eh, v tomto časovém rámci. A Já velice podporuji tedy finanční participaci zaměstnanců. Já si myslím, skutečně to je odpověď, vhodná odpověď na problémy naší doby. Ale když se dívám na nové prostředí, které přináší tato automatizace, tak mám otázky související například s tou myšlenkou, že dobře, nebudeme mluvit o klasické finanční participaci, ale o vlastnictví těch robotů. Co bude tedy sdíleno se zaměstnanci? Pak mám otázku. Nebude to všude na světě. Většina. No, to bude mm, v těch nejrozvinutějších společnostech, alespoň po nějakou dobu, ale nedovedu si představit, nevím, v zemi, že by velký, nějaké zemi, že by velký počet pracujících měl prospěch s, z toho, že jsou majitelé robotů. A co by dělali? Hráli šachy v parku? Protože práce samotná má sociální hodnotu. Lidé potřebují chodit do práce, týkat se s ostatními lidmi. To je aspekt, který musíme zvážit. My musíme chápat, co se stane. Z střednědobého hlediska, jak zmínil profesor Lavič, roboti nes spotřebávají, nemají žádnou spotřebu. Lidé ano, a na to potřebují peníze, aby je mohli utrácet za spotřebu. Tím, čím e, více ta automatizace, že pravda je, že ty roboty můžeme nazývat nástroje, že to nejsou lidé, ale problém je, že nahrazují lidi, tak produktivita stoupne, ano. Ale pokud lidé budou mít méně peněz, protože bude nezaměstnanost, relokalizujete továrnu z jedné země do jiné, eh, důvodu automatizace nebo z jiného důvodu, samozřejmě, že to má eh, omezení nákladů, znamená omezení nákladů, tak bude méně peněz na spotřebu. Takže jak můžeme eh, vyřešit tento začarovaný kruh? Možná nerozumím dobře makroekonomice, nevím, ale to jsou prostě otázky, které mám v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji, nikdo tady není za zelené, také nikdo EFDD, také nikdo ENF. Dominik Matan tady také není, takže otevřeme seznam řečníků a já jsem tedy e, nestoudně jsem se tam zapsal sám sebe. Hmm. Já bych to shrnul do několika tezí nebo otázek. E, otázka, jak jaké jsou očekávání v Německu ze straně zástupců průmyslu, ekonomiky. Je to zajímavý obrázek. Průmysl očekává ze strany té digitalizace v příštích 20 letech nárůst produktivity 30 až 40 což je velmi ambiciozní. Představme si, že s, e, dojde podobnému zvýšení v Německu, v Rakousku m, mm, od 90. let do roku 2010 by to znamenalo, tedy v té době by to znamenalo dvojnásobné zvýšení produktivity, což mě trochu děsí. Otázka tedy dopadu, do, dopadu na počet zaměstnanců. Nárůst produktivity v průmyslu e, v podstatě v minulosti byly vždy negativní na počet zaměstnaných v, těch, v, těch, v tom lehčím průmyslu. Což mě znepokojuje a e, zdůraznil bych, že když se podíváme tedy na ty efekty, které s tím souvisí, tak je tady potřeba jednat. Co se týče pol- v politice, v politickém uspořádání. To je otázka, kterou bych rád tady slyšel od expertu. Druhá otázka se týká pracovních míst. Já jsem e, včera ehm, měl takový krátký rozhovor. tady bych rád slyšel eh, váš názor na průmysl 4.0 a jsem trochu skeptik. Ehm, my jsme byli v Silicon Valley a tam my jsme eh, se podívali na Amazonu. Tam je 1800 zaměstnanců, které přesouvají 20 milionů kusů zboží Eh, kdyby eh, eh, jako ručně by to vyžadovalo 30 tisíc pracovníků. Ta digitalizace to vyřeší, ale nevytváří pracovní místa. Strategie, jejich strategie je přetáhnout pracovníky z Walmartu. To znamená, digitalizace v Amazonu má vlastně za cíl zrušit pracovní místa jinde, v Walmartu. Když se podíváme na automobilový průmysl před digitalizací a po digitalizaci, Bratislava, Volkswagen, tam bylo 1500 pracovníků a teď jich je tam 280. Takže digitalizace, to, že vytváří digitalizace nová pracovní místa, o tom pochybuji. Třetí poznámka, pane profesore Leveč, já jsem četl tu oxfordskou studii, a já pochybuji, pokud jsem vám správně rozuměla, tak pochybuji té vaší cesty, že eh, eh, že eh, ti, ti méně kvalifikovaní přijdou o, pr, o, o práci a ti více kvalifikovaní na to, z toho budou profitovat. Já jsem měl pocit, že to postihuje všechny. Všichni jsou ohroženi tou digitalizací. Na, ti nahoře i ty dole. Stejně jako uprostřed, co se týče kvalifikace. Celé branže. Jak to vyhodnotíte? Třetí poznámka, byli jsme v, Kra- v Kaiserslautenu a e, reshoring, to o tom se tam také mluvilo. Já věřím, že otázka reshoringu e, s, souvisí jenom s redukcí nákladů. Nemyslím si, že naděje, že pracovní místa, která dříve se byla přesunuta jinam, takže se jednou vrátí. Pokud se vrátí, tak eh, v rámci digitalizace racionalizace. Bude jich méně. bude reshoring. Experti v, Kaz- v Kazachstánu, určité dodavatelské systémy ehm, s tou digitalizací ehm, souvisí s Čínou, když Amazon a řík, mluví o tom, že když si někdo ve 14 hodin něco objedná, tak 18 hodin to má na stole, pokud tedy tato logistika internetu má být realizována, tak to nelze produkovat v Číně, ale musí se to dělat v Evropě. To je ten podstatný moment toho reshoringu. Zda ta pracovní místa, ale kvalitní, zda budou, zda přijdou, a nebo zda ty podniky, které převádějí místa do Evropy, tak e, zda si tedy nechtějí importovat podmínky mzdové z Číny. To je otázka. To je otázka, které, e, které také souvisí s odbory. E, dále se dostávám vzhledem k vyšší produktivitě mm, vytváření pracovní hodnot, že jsou možnosti, aby se na tom lépe podíleli zaměstnanci. Otázka, kolik jich tam ještě bude, těch zaměstnanců. A další otázka, když bude méně zaměstnanců než dříve, jak eh, se budou utvářet eh, sociální systémy, aby eh, lidé byli schopni získat jinou kvalifikaci, působit v jiných branžích. Mm, aby bylo schopné si znova najít práci. Když máme stále, když produkujeme stále méně lidí, stále více věcí, tak otázka je, jak budeme organizovat společenský proces, aby ti lidé, kteří vypadnou z tohoto produčního procesu, aby našli zase práci znova. Omlouvám se, tedy to bylo trošku dlouhé, ale já tady tak málo kdy mluvím. Velmi Dankeschön. Děkuji. Mám několik otázek. Nejprve by mě zajímalo eh, dozvědět se něco více o úspěchu toho španělského modelu, do jaké míry Vy jste, eh, se tedy vlastně skrývá za tím příběhem, vy jste tu uvedli dvě případové studie. Já bych prostě toho ráda věděla víc o tom, jak v době digitalizace může eh, fungovat ta lepší integrace pracujících, protože samozřejmě na papíře to může znít pěkně, ale já bych ráda slyšela příklady z praxe. Potom pokud jde tedy o digitalizaci a zapojení pracujících, eh, my tady říkáme, že to je téma, které je nepřehlednutelné, je to ten slon nebo kocela v místnosti a mě by zajímalo, a to i z pohledu ochrany dát, jak se chránit před tím, že z takového robota se tady může stát destruktivní eh, síla ve chvíli, kdy je ovládán dálkově a vlastně sám má možnost eh, schromažďovat data a používat je autonomně. Já bych ráda připomněla v tomto ohledu na zprávu z vlastní iniciativy na půdě Evropského parlamentu z roku 2013 a k tomu se chci zeptat. Eh, je třeba nastavit jasně principy, pokud jde o konzultace mezi pracujícími, jejich zástupci, sociálními partnery a je třeba, aby tedy tyto konzultace byly včasné a, a tedy napříč celým tím spektrem aby eh, chránili pracující, protože na jedné straně je tu tedy strana navyšovat kapitál, na druhé straně ta eh, snaha ochránit pracovní místa. A ve chvíli, kdy tedy nastupuje éra digitalizace, ubývají pracovní místa, už vlastně dochází ke změně těchto základních principů a proto je důležité nastavit nástroje, které máme k dispozici tak, aby tady eh, by se přizpůsobili té nové situaci. Mě by zajímalo, jak se to představujete vy. A třetí eh, otázka se týká toho, eh, co já nazývám negativní McDonald příklad. My tady víme, jak funguje McDonald, kdy je to tady vlastně na bázi franšízy, Ty tedy ovšem ten, kdo jim udělí tu franšízu, si tím také eh, automaticky zajistí právo účtovat vysoký nájem a to vede potom k vykořišťování pracujících, kteří pracují na základě smluv na dobu eh, dočasnou a podobně a, a na tom je pak ještě jako nadstavba struktura různých kvazy, podílnictví na zisku, daňových úlev a podobně. A mě by zajímalo, jak tedy zaj- přiblížit tedy vlastně tu ochranu pracujících v době digitalizace i na, v případě užívání těchto modelů, které jsem právě popsala. To je také velké téma. Děkuji, Tomas Manu. Děkuji. Děkuji všem třem přednášejícím. To, co se mi... Tady nejprve začnu tím pozitivním. Pogratuluji Jutě. Juta je jednou z žen, které jsou stále aktivní. A bohužel mám také ale smutnou zprávu, která souvisí se zapojením pracujících Winfred Menrad, jeden z našich spolupracujících na budě Evropského parlamentu, zesnul a byl to tedy eh, náš kolega, který se zabýval tímto tématem, proto ho také tady zmiňuji. Je škoda, že už tady mezi námi nemůže být. Náš předseda velmi Eh, správně upozornil na cestu naší delegace do Silicon Valley, kde jsme navštívili všechny ty hlavní hráče. A to, co se tam děje, bylo skutečně fascinující. Já sám jsem se odnesl zajímavý poznatek. Nikdo, nikomu tam nebylo víc než 30 let. Všichni přišli hned z univerzity. Bylo to tam jak mezi studenty. A to bude mít také svůj dopad, tedy to mladé jsou ty nové elity, které se objevily v době digitalizace. Dalším eh, typickým jevem je skutečnost, že většina těchto lidí je samostatně výdělečně činných nebo pracuje jenom na částečný úvazek. To bude mít dopad eh, tedy na jistotu jejich pracovních míst, na jejich eh, důchodové zajištění, A velmi často to funguje tak, že tedy ta osoba je najímána, aby vykonala určitý úkon, ten, tu práci dokončí, tak jeho zaměstnání tím končí. A ve všech těchto, z pohledu všech těchto různých aspektů je obtížné představit si, jak to ošetřit. A pokud jde o lepší zapojení pracujících do Eh, výnosu podniků, tedy je třeba eh, si představit, jaké různé systémy můžeme mít, mít na zapojení pracujících. Protože máme pracující, kteří chtějí spolurozhodovat, kteří chtějí být zapojeni. A mě to připomíná ten novinový titulek Humboldt versus Orwell, protože máme stále více eh, přístrojů a to vede k určitě kteří, které samozřejmě se nemohou vyjadřovat, a to vede k určité ztrátě individuality nebo lidskosti. A pak je otázka, jak motivovat pracující například v těch startupech, v těch začínajících podnicích. I těm je třeba garantovat určité minimální jistoty, jakožto pracovní síle. A to i v případě, že tedy ten startup bude úspěšný a později dojde k sloučení s nějakým jiným podnikem, případně se přestěhuje někam jinam. I to je třeba eh, ošetřit nějakými pravidly, tak aby zaměstnavatel měl jasno v tom, jaké povinnosti mu vyplývají. A konečně ještě navážu na to, co tu řekl pan předseda. Já se obývám, že ty podniky které argumentují zvýšením produktivity v případě, že používají roboty pro takzvané repetitivní nebo namáhavé úkoly, vlastně už ani nepotřebují taková ta jednoduchá pracovní místa, protože ten vyvinutý stroj už dnes tady sám předá informaci o tom, jaký potřebuje náhradní díl. Takže už nepotřebujeme tu klasickou strukturu pracovníků, máme možná manažera, pak máme nějakého mistra přímo na pracovišti a možná jeden, dvě osoby obslužného personálu. A já si myslím, že bychom tedy eh, měli věnovat úvahu především těm, kteří skutečně jaksi pracují v této oblasti, neomezovat se pouze na ta témata produktivity, úspěchu a tak dále. Já jsem asi hovořila půl minuty déle, ale měl jsem toho hodně na srdci. Děkuji. Děkuji. A já se teď začínám připadat jako automatizovaný předseda, protože jen předávám slovo, nicméně máme ještě 25 minut. To je samozřejmě velmi obtížné rozdělit, dejme tomu, že každému expertovi dáme 8 minut, aby odpověděl na naše otázky. A pokud je o jejich pořadí, no, já tady navrhuji držet se toho, kterého jsme se drželi od začátku, takže paní Dimitriadis. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavé poznámky a vstupy. Chci začít tím, že vím, že existují odvětví, která již byla negativně ovlivněna digitalizací. Podívejte se třeba na hudební průmysl. Ještě před pár lety studenti z Bostonské univerzity pracovali na počítačovém programu, jimž by bylo možné sdílet eh, MP3. A netušili, jak daleko sáhle to ovlivní hudební průmysl a další průmyslová odvětví. A teď už je to skutečnost, je to běžná součást života. Víme, že MP, eh, soubor MP3 se snadno sdílí. Ehm, nepotřebujeme mít eh, disk, protože máme přístup ke všemu online. Nebo zpráva Deutsche Bank a dalších bank mají zprávy o tom, které říkají velmi konkrétně, že dochází ke změnám ve finančním sektoru a že finanční sektor je snadno digitalizovatelný. Některá místa jsou také digitalizovatelná a budou nahrazena novými technologiemi či roboty. A jsou to produkty, které jsou nemateriální, ovšem i finanční sektor, ani finanční sektor není imunní. Deutsche Bank také říká, že pracovní místa která můžeme vytvořit, jsou ta, která mají specializaci na velká data, artificial intelligence, umělá inteligence a robotika. To jsou místa, která budou v budoucnu vznikat. A to i v rámci bankovního odvětví. A je tu digitální strukturální změna. Jak o tom svědčí tyto zprávy z finančního sektoru. Víme, že finanční účet se používá hodně ve finančním sektoru, že pokud to nějakým způsobem bude mít eh, vliv na finanční sektor, bude to, promítne se to i do toho. Je zajímavé, jaký, jaké business modely používají noví hráči. Třeba Amazon. Byl zmíněn. Třeba Kindle Fire. Oni v Amazonu mají, eh, prodávají to zařízení za cenu nákladů výrobní. A zisk je pak z těch eh, výrobků, které eh, ke k nímž získáváme přístup přes Kindle. To ovšem mohou dělat jenom velké firmy jako Amazon, ostatní ne. A když se vrátí, vrátím k finančnímu sektoru, jsou to hráči, kteří do tohoto sektoru vstupují a nejsou finanční instituce, třeba Google Wallet, PayPal. Také Amazon umožňuje platby ve Spojených státech. Není spotřeba žádné finanční instituce. Takže vidíte, jak se eh, celá situace mění. Několik z vás zmínilo tuto záležitost. Technologie se rozvíjejí a rozvíjejí se již několik let. Té doby, kdy se lidstvo rozhodlo investovat do technologií, je na nás, na našich společnostech, na našich demokraciích, abychom um, vytvořili principy, jak zvládat tyto technologie. Neměli bychom podceňovat schopnost lidstva technologie zvládat. Vzpomněte si na parní stroj, když eh, byl vynalezen před několika lety tak prostě někteří pracovníci pak se snažili tyto stroje ničit, protože se domnívali, že to ohrožuje jejich místa, což byla pravda. Jenže prostě vznikla nová pracovní místa, která musel, měla eh, ty původní nahradit. Čili na naší společnosti, aby vytvořila sociální model, který se přizpůsobí lidským potřebám. Neměli bychom podceňovat eh, schopnosti naší demokracie. Nemůžeme zastavit technologický pokrok. Několik z vás zmínilo offshoring, reshoring, digitalizaci. Já bych citovala Roberta Reacha, amerického autora, který v jedné ze svých eh, prací řekl, máme jakožto spotřebitele vlastně dvě eh, funkce, a musíme se rozhodnout, kterou z nich chceme splnit. Chceme levný produkt, ale jakožto akcionáři stejné firmy chceme od ní zisk. Takže co chceme? Co má prioritu? Pokud chceme větší podíl, tak bychom měli akceptovat, že firma se přesune do Číny. Ale zmíním také legislativu. Byli jsme svědky, tedy také jsme se zabývali situací v členských státech, co dělají. Mnohé z nich dávají pobídky firmám. Ne všechny. A zvlášť malé firmy si nejsou vědomi těchto možností. A pak je tu také dopad hospodářské krize. Ani dobré firmy nebyly schopny distribuovat zisky. Nebylo to prostě možné, že žádné velké zisky nebyly ale jak se ekonomika vzpamatovává, doufáme, že bude rovno, rovno, znovu možné dávat tyto pobídky. Takže nakonec, kdo má přístup k těmto systémům? Jsou to zase ti muži, vysoce kvalifikovaní. Měli bychom se podívat na to, jak to v těchto zemích funguje. Jestli by tu měl být nějaký princip rovnosti mezi pohlavími, jestli by to mělo být transparentnější, dostupné všem. Ve Slovensku nám odbory říkají, že ano, existuje legislativa, která zavádí finanční účast, ale protože to není povinné, tak to firmy nepoužívají. Takže pokud budou odbory žádat povinnou implementaci takového zákona, tak je to určitá šance. A pak dát lidem uh, možnost volby. Ve Francii je určitá volba chcete eh, mít nějaké podíly, stock options, nebo chcete mít nějaký fond, nebo chcete jinou, úča- jinou účast. A lidé, kteří mají tu možnost si vybrat, jakou spoluúčast chtějí, jsou často spokojenější. Jeden z řečníků hovořil, a máme také zprávu na toto téma, situace win-win, kdy jsme se ptali různých firm v Evropě, jaká je situace, jakým se daří dosáhnout uspořádání win-win, to znamená pro firmu i pro zaměstnance. A ve Španělsku jsme měli takovou dobrou situaci, kdy v kooperativu, kdy museli za krize projít zaměstnanci velmi těžkým obdobím, krácení a tak dále. Hele, v tuto chvíli je ta situace taková, že prostě není nikdo jiný, kdo by to mohl udělat, protože je to kooperativ. A ta reakce byla velice dobrá. Stejně tak v Itálii, v Řecku. Podobné družstevní uspořádání, a, nebo eh, kdy se konzultovalo se z, z, zastoupením z, zaměstnavatele, kdy se konzultovalo již na začátku kdy to bylo probráno už na začátku, tak kdy se prostě ta potravinářská firma snažila platit, vyplácet v hotovosti mzdy, protože oni věděli, že oni nejsou schopni platit eh, si zdravotní péči a školné a tak dále. Takže existují taková řešení win-win, ale je k tomu důležitá předběžná podmínka důvěra důvěra mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a vedením. Takže myslím, že jsem vyčerpala svůj čas. Děkuji. Profesor Lovič. Děkuji, pan profesor Lovič. Um, ich uh, gehe die Fragen der Reihe äh, nach durch. My, so my first... Já přejdu tedy, projdu tedy těmi otázkami jednu po druhé, takže uh, moje první odpo- moje odpověď na první otázku pana Káza. Pane Káza, poté, co jsme provedli screening 28 členských států, nenašli jsme žádné překážky zakotvené v zákoně, takže ta finanční spoluúčast může být eh, implementována kdekoliv. Ovšem, co chybí, je podpora zvláště stimuly. Existují eh, schémata, která fungují, ale většinou tam, kde jsou opravdu dobře implementovány fiskální stimuly a často mají jen symbolickou povahu, vede to k velkému nárůstu ochoty k finanční spoluúčasti. To znamená, že tady parlament může podpořit existenci takovýchto stimulů. S ohledem na otázku paní Steinbrukové. Samozřejmě ta problematika atypického zaměstnání osob samostatně výdělečně činných a tak dále je problematická. A my jsme svědky toho, že eh, tedy tento jev nelze řešit s použitím tradičních mechanismů. S tím souvisí problematika přístupu k té možnosti finanční spoluúčasti, případně spoluvlastnictví. Samozřejmě, že roboti jsou nástrojem, nejsou to pracující, ale záleží na tom, komu patří ten nástroj. Protože tedy ten je pak, ten je pak příjemcem všech eh, ekonomických eh, výhod, které z toho eh, plynou. Dá se to srovnat se situací, kdyby řemeslníkům nepatřili jejich nástroje a otázka, co pak je tak člověk, co znamená bez těch nástrojů. A to je tedy vlastně obtížný problém, protože eh, Pokud je o zapojení majetkové, tak často tedy těm pracujícím chybí eh, možnost zapojit se. A ve chvíli, kdy se zapojuje, musí mít možnost tedy alespoň do budoucna určitým způsobem těžit, například formou tedy eh, té toho spoření z výdělku. Pokud je o problematiku reshoring, souhlasím s tím, že eh, tedy ty rozdíly mezi jednotlivými odvětvími a místy jsou velké. Já jsem použil eh, příklad, který se týkal především informačních technologií. IBM nyní vyrábí eh, ty základní desky počítačů opět ve Spojených státech. Nicméně například v automobilovém průmyslu je situace odlišná. Dovolte mi však připomenout, že v 60. letech nejziskovějším podnikem ve Spojených státech byly General Motors. Jejich roční eh, zisk byl 7,6 miliard dolarů a zaměstnávali více než 600 tisíc lidí. Dnes je na špičce Apple, který vydělává 89 miliard ročně a zaměstnává zhruba 92 tisíc lidí. A to nám trošku poukazuje na ten rozdíl mezi odvětvími i v produktivitě. Kde tedy vlastně je vytvářena hodnota v té postindustriální společnosti? A já tedy eh, bych vám rád doporučil tu Eh, ten materiál eh, The Economist na téma reshoring, který je velmi zajímavý. A máte pravdu, pokud jde o tedy výsledky té oxfordské studie, že se vede ta diskuze mezi eh, pracujícími, kteří, jsou, kteří mají nízkou střední nebo vysokou kvalifikaci. Je pravda, že jsou pracovní místa, které se prostě nevyplatí eh, automatizovat, ať už je to kadeřník nebo, někdo, nebo něco podobného. Ale je důležité uvědomit si, že to, co je nové, je, automatizace, je to, že automatizace vlastně může potenciálně zasáhnout každou profesi, včetně těch eh, dobře které, které vyžadují dobré vzdělání, jako třeba právníci. A s tím také souvisí problém najít pracovní místo, i když jste dobře vzdělaní. A pak je tu tedy ta střední úroveň kvalifikace, na který má automatizace také dopad. A teď je otázka, jestli se ta situace ještě více vyhrotí protože samozřejmě jakákoliv restrukturalizace průmyslu přináší vítěze i poražené. Před 50 lety v zemědělství pracovala obrovská spousta lidí. Dneska jsou to dvě nebo tři procenta těch původních počtů. A takovéhle zásadní strukturální změny mají vždycky obrovský dopad. Ovšem, tady je důležité, aby se parlament zabýval otázkou, jak tedy vlastně uh, Eh, zmírnit negativní sociální dopad těchto změn, a to na různé skupiny obyvatel. To je důležité i z pohledu tedy nerovnosti příjmů, nerovnosti přerozdělování zisku. Paní Wegner se ptala na cíle eh, toho hnutí. Takže ta studie, kterou jsem uváděl, i ty další, na které mohu poukázat, ukazují, že po 30 letech hnutí Socias Amorost, či tedy hnutí s dlouhou tradicí, to můžeme považovat za úspěšný příklad aktivní a pozitivní politiky na trhu práce, protože toto hnutí vlastně nabídlo pracovní místa eh, těm, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. A v porovnání s jinými koncepcemi tohoto typu umožnila zaměstnat, umožnilo zaměstnat eh, nezaměstnané, protože tedy jsou-li zaměstnání, stojí to daleko méně. A navíc tedy to vedlo k vytváření tzv. sekundární zaměstnanosti, což jistě přispívá k tomu, že toto hnutí přežilo, ještě se eh, rozšiřuje a také ta míra přežití v porovnání tedy s jinými typy eh, hnutí je velmi dobrá. Ale co je ještě důležitější, je skutečnost, že i tady je velmi obtížné, jak si získat možnost zapojit se. Eh, tady byla vlastně zvolena možnost kapitalizace eh, podpory v nezaměstnanosti. A to jde pouze u lidí, kteří jsou připraveni pracovat. A eh, musí to být vlastně člověk, který již někde pracoval a byl nezaměstnaný. To znamená, že toto hnutí není otevřeno mladým lidem, kteří ještě ani nezískali práci. A v tomto ohledu by asi bylo dobré otevřít právě těmto mladým lidem přístup k mikroprogramům, lidem, kteří se vlastně, mladým lidem, kteří vlastně ještě se nezapojili do toho systému sociální podpory a zabezpečení. Aby tedy těto lidé měli přístup přímo k spoluvlastnictví, nikoli pouze k tomu schématu úspor z výdělku. Samozřejmě to sebou přináší také velká rizika. máme tedy typy akciových společností, které vlastně fungují jako startupy, jakožto mikropodniky na tomto základě a tady se například tedy používá metoda osobního ručení za ten základní vklad. A poslední otázka nebo připomínka Použijeme příklad ze Spojených států, například tedy hnutí EZOP nebo tedy ze Španělska, o kterém jsem právě hovořil. Tedy to, co jsem řekl, ta možnost zapojit se nebo odkoupit podíl eh, v podniku, I to je možné jen tam, kde tedy vlastně celé tohle hnutí má důvěru a podnik tím nestrácí přístup například k bankovním úvěrům. Tak, aby vlastně fungování toho podniku mohlo být financováno z budoucích výnosů. Děkuji a nyní Esther Lynch. Děkuji. Co se týče eh, té otázky na lepší právní rámec, Tyto věci fungují nejlépe, když jsou e, dojednány kolektivně mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců. Je tady celá řada nadnárodních e, společenských dohod. To není, že je právní bariéra, ale neexistující legislativa. Bylo by, pomohlo by lepší legislativa, která by Eh, mm, uznávala, rozvíjela, podporovala finanční participaci v nadnárodních firmách, dohody, které by se daly aplikovat přeshraničně, než bychom to všude nějak upravovali trošičku, tak by bylo lepší celoevropské řešení. Pokud um, um, by se eh, dalo udělat v této věci, tak jistě Etuk, když za ně nemohu mluvit, by měl zájem o tyto diskuse. Dnes eh, v této místnosti proběhne, nebo v tomto parlamentu, diskuse o evropském pilíři o sociál, sociálních práv, který prosazujeme, tedy přístup na základě práv, ale je akceptováno, že i benchmarky mohou být užitečné když by existoval benchmark, eh, že Evropská unie zvýší podíl pracovníků v um, participací, participaci, tak Evropa by byla vhodné místo na takový benchmark a členské státy by museli ehm, se vyjadřovat k tomu, eh, co dělají v této věci. Každopádně by se to v Evropě dalo zavést. Samotné toto není řešení, ale um, bylo by možné vytvořit jakousi mozaiku podpory pro zaměstnance, zaměstnavatele, kteří by chtěli e, tyto programy zavádět. Já plně souhlasím s tím, že je e, lépe reflektovat práva pracujících zákoně v praxi a také to, že samost, osoby samostatně výdělečně činné mohou být země jako pracující. Stejn, mají stejná rizika, potřebují stejnou mm, ochranu a pod, jako e, zaměstnanci a to vidíme ve všech branžích průmyslu. Princip odboru je, že všichni zaměstnanci by měli mít přístup, i když to jsou pracovníci na online platformách, stejně by měli mít přístup k programům společnosti. K otázce těch 30-40 nárůstu produktivity a dopadu na počet eh, pracujících, to je eh, jasný, jak si vzvone na poplach. Je samozřejmě možné pracovat méně hodin za stejný plat. To je možné dojednat. Mohou to dojednat tedy zaměstnanci a závisí to tedy na pracovních silách a na eh, jaksi mm, životní fázi toho pracovníka. Eh, já tedy ne, nejsem proti kratšímu týdnu za stejný plat, ale pokud chceme, aby bylo více peněz v ekonomice, tak musíme zvyšovat platy. A ty eh, chceme, aby ten nárůst produktivity, kteří, eh, díky, eh, kteří, který způsobují ti zaměstnanci, tak by z toho měli profitovat. To by podpořilo celou ekonomiku. Všechny ekonomiky podpořují, tak eh, potřebují tento, tento boost. Co se týče sdílení těch zisků, není to účel daní. Nechci být jaksi chytrá, ale Musíme zajistit, aby firmy, které mají velké zisky, tak aby platily daně. Aby se to mohlo redistribuovat ve společnosti. To neznamená, že nelze e, dělat nic. Že mně připadá, že ze společenského hlediska je chyba dívat se na e, firmu, která má finanční participace, poskytuje školení pracovníků, investuje do jejich kariéry tak na eh, ně pohlížet stejně jako na firmu, která platí jenom minimální mzdy a eh, vyhazuje a najímá, jak potřebuje. Eh, měli bychom omezit daně té lepší společnosti, anebo bychom měli stejně, jako se analyzují jiné rizika ve společnosti, si říci, že by nás stálo víc Eh, té společnosti, která neinvestuje do pracovníků, eh, zda by tedy nebylo možné je více zdanit? To je diskuse, kterou bychom měli vést. Možná, že eh, jde, než o menší daní, by šlo o větší daně pro ty, kteří nepřispívají. Takže fiskální pravidla řídí rozhodování v těchto programech. A ty programy, o jakých jsem mluvila, byla eh, podpora pracovníků, aby investovali zaměstnavatelů, aby, invest, aby investovali nějakého fondu pro vzdělání, na který se eh, by bylo možné se během života jaksi obrátit. Bylo by to. Takové programy by fungovaly lépe než eh, ty, které nedostanou finanční podporu od státu. Tak je ta jedna otázka, která se pravidelně objevuje v diskusích, což je potřeba reflektovat důstojnost pracovníků. Že existuje rozdíl mezi uh, mm, pracovník, že dělnice jejich práce musí být chráněny. Je to, už to udělala Mezinárodní organizace práce, je třeba k ním přestupovat jinak. Děkuji. Nyní jsme tedy ehm, předběžně u konce této diskusy, ale stále zdaleka jsme neskončili v diskusi. Eh, já mám několik eh, poznámek krátkých na závěr. Takové eh, shrnutí dnešní diskuse je, že když o tom mluvíme v workshopech, tak možnosti participace jsou diplomaticky řečeno spíše výjimečné. Není to otázka, jak to tedy eh, polutvářet politicky, jak organizovat um, právo na kvalifikaci, na kvalifikaci na náročnější práci. Ještě větší otázka je, když výsledek procesu digitalizace bude že stále více lidí produkuje stále více a tím negativní bilance zaměstnanosti, tak jak e, z tohoto větší mm, hodnoty vytvořené zajistíme e, či participaci, jak uvolníme prostředky na investice do nové práce sociální sektoru a podobně. Eh, celá řada expertů říkají, že to je čtvrtá průmyslová revoluce, o tom nepochybuji. A oni také říkají, že mm, to bude první průmyslová revoluce, která už nepůjde jak se cestou nových branží, nového zboží, ani, které by kompenzovaly eh, vlastně snížení zaměstnanosti v některých branžích. Je to první revoluce, která vlastně eh, omezuje jak produkci, tak služby. Dále to se týká všech politických rodin v tomto parlamentu. OECD hovoří o celkovém přístupu v jednom dokumentu. Strategické politické rozhodování by mělo zabránit negativním efektu tohoto vývoje. To je věta, která eh, kterou můžeme vlastně reformulovat tak, jak, jak politicky toto Eh, doprovázet. Ta nutnost je obrovská. Nebude to, nevyřešíte to samo, to bude potřeba politické spolutváření, až bude ta diskuse pokračovat. Tak doufám, že s vaší podporou eh, chci poděkovat expertům, budeme vás dále konsultovat v dalších diskusích do parlamentu. Jedna další diskuse, na kterou bych eh, vás rád poslal, je pracovní skupina digitalizace ve 14. 27. září. Eh, bude třeba větší diskuse, jak se, jak se neodrážel v dnešní účasti, ale je nutné, aby ti, kteří chtějí slyšení organizovat tak, aby se ta jich um, také účastnili. Takže děkuji vám a přeji vám hezký den. So, dann setzen wir die Sitzung des Beschäftigungs... Takže budeme pokračovat dál. Bod 16. Zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobku a služeb. Zase tady je velmi dlouhý název a zpravodajem je pan Adam Koza. Máme tu eh, tedy překladatelku ze znakové řeči, která dorazila z Hamburku a díky které se nyní tedy může rozběhnout debata. Nejprve však dáme slovo komisi pan Emanuel Kráš. a jeho kolegyně oba z ředitelství pro zaměstnanost. Já se omlouvám za to, jak jsem komolil vaše jména. Máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Ujišťuji vás, že to jméno bylo dobře vysloveno. Nedělejte si žádné starosti. Na úvod této prezentace chci pouze připomenout, že jsme již měli podobnou prezentaci tohoto dokumentu na IMKU v březnu a měli jsme také možnost vysvětlit některé podrobnosti našeho posouzení dopadu v květnu. Na připomenutí jsme také zahájili tedy jednání s radou. Měli jsme už osm zasedání za nizozemského předsednictví, za slovenského předsednictví. Příští zasedání se bude konat za dva týdny a týká se funkčních požadavků které jsou eh, v eh, příloze tohoto aktu o přístupnosti. Děkuji za vysvětlení dokumentu, který je dosti komplexní a technický. A já doufám, že budeme mít dost času na prezentaci, ale pokud překročím limit, tak mě prosím upozorněte, já bych počítala tak s 20 minutami, abych probrala celý dokument, ale přejdu do angličtiny, protože jsou tady velmi specifická slovní zásoba v tomto, v tomto návrhu. Snažili jsme se vysvětlit, že eh, ty, ty, ty důvody, které se, jsme měli k tomuto návrhu s přijetím eh, strategie eh, pro postižení z roku 2010, přijala komise závazek dát zmocnit osoby s postižením, aby se mohly zapojit do ekonomiky, do společnosti, prostřednictvím odbourávání bariér. Zlepšením přístup, zlepšením přístupnosti bylo tak první z osmi priorit strategie. Zlepšení fungování vnitřního trhu prostřednictvím harmonizace eh, pr- různých pravidel přístupnosti a zajištění volného oběhu přístupných výrobků, usnadní práci průmyslu povede ke zdravější konkurenci, povede eh, k snadněji přístupným produktům za konkurenceschopnější ceny. Z ekonomického hlediska to zajistí úspory pro členské státy související s přístupností. A toto zlepšení bude mít pozitivní dopad na eh, účast 8 milionů lidí s postižením a 20% populace stárnoucí populace, která má funkční omezení. A konečně jsme chtěli zmínit, že jak jsme již řekli u předchozího bodu, společnost přechází, eh, prochází digitální transformací a my bychom měli zvýšit i přístupnost informačních komunikačních technologií, abychom mohli konkurovat na globálním trhu. Další důvody, důvody jsou naše právní závazky. Umluva OSN o právech osob s postižením je jakýmsi katalyzátorem přístupnosti. Evropská unie a 27 členských států ratifikovali eh, umluvu. Zbývající členské státy nyní finalizují ratifikační proces. To znamená, že jsme všichni přijali závazek implementovat eh, tuto umluvu OSN a tato umluva ukládá povinnosti státním stranám vytvořit podmínky, zvláště v dopravě, informační komunikační technologii. Výbor OSN pro práva s postižením ještě více vyjasnil uplatnění e, z, a to zejména naznačil potřebu standardů na základě monitorování prosaditelných benchmarků. Takže aby se to mohlo dalo monitorovat, členské státy musí eh, pokročit eh, v, v tvorbě právních norem ve směru přístupnosti. A členské státy tak dostaly pokyn postoupit eh, v této oblasti. To znamená, že absence koordinace na evropské úrovni by nevyhnutelně vedla k rozstylu eh, legislativy a k eh, rozdílům na jednotném trhu. Takže akt eh, o přístupnosti není jediným nástrojem. Není tedy jenom o přístupnosti, ale obsahuje i ty prvky, které po svém přijetí pomohou členským státům pokročit i s implementací článku 9 umluvy OSN. kdo bude hlavním příjemcem ehm, toho stranění bariér. Takže prvními příjemci jsou eh, průmysl, výrobci a poskytovatelé služeb. Požadavky přístupnosti v Evropské unii napomohou, eh, budou zjednoduší jejich práci, dají jim právní jistotu eh, v, ve smyslu toho, že jejich výrobky budou splňovat požadavky napříč Evropskou unii pochopitelně, že lépe fungující vnitřní trh s lépe a více přístupnými produkty bude pozitivní pro všechny osoby s eh, postižením a starší os- osoby. Budou mít lepší, eh, více na výběr a lepší ceny. A víte, že eh, vzpomínáte na dobu, kdy nějaké specializované zařízení pro Eh, například lidi s, se zhoršeným zrakem, eh, aby mohli používat obrazovku, stálo víc než počítač. A dnes to nabízejí v podstatě všechny operační systémy a je to daleko efektivnější. Eh, kromě toho přístupnost bude mít výhody pro nás, pro všechny. Slyšeli jste třeba, zkoušeli jste číst něco na monitoru, když jste si zapomněli brýle, nebo se snažit, když svítí slunce, něco Vytáhnout peníze z bankomatu. Tak, v takovýchto situacích můžeme dosáhnout zlepšení prostřednictvím eh, lepšího rozšíření přístupnosti. Mělo by dojít harmonizaci pravidel, což také napomůže pohybu osob s postižením v Evropské unii. Ale ti, kdo budou mít z přístupnosti největší prospěch, jsou malé a střední podniky. Ti jsou nejcitlivější, mají omezené zdroje, uplatňovat těch 28 různých pravidel v členských státech Evropské unie. Čili bylo by daleko lepší, kdybychom měli jeden soubor pravidel. A co je pokryto tímto aktem? Je to iniciativa, která je nesmírně uživatelsky vstřícná, eh, spolehá se na stávající postupy a struktury. Jsou to dva pilíře. První se zaměřuje na omezený počet výrobků, které jsou regulovány v členských státech a u kterých může být více regulací a jsou identifikovány jako velmi důležité pro Eh, zákazníky s postižením. Druhý pilíř vychází z přesně stejných požadavků, ale vyjasňuje smysl přístupnosti eh, v kontextu souvisejících závazků. Třeba směrnice eh, o veřejných zakázkách nebo při vynakládání fondu. Ale žádný z těchto aktů jasně nedefinuje, co ta přístupnost vlastně je požadavky přístupnosti v aktu o přístupnosti tak budou sloužit k tomu, aby se definovala v těchto případech přístupnost. Mohu vám říci, že když se podívám na implementaci strukturálních fondů, tak již teď vidíme nutnost společného přístupu, společné reference při implementaci fondů. To nám také pomůže otevřít veřejné zakázky pro malé a střední podniky v jiných státech a to pomocí stejných eh, požadavků. A eh, dá se říci, že co vlastně navrhuje Evropský akt o přístupnosti? Stanoví určitý rámec. Je to proces, eh, je to orientováno na proces, je tu velmi administrativně nenáročná procedura, a je to také zaměřeno tak, aby to bylo odolné vůči budoucím změnám. Protože jsou to oblasti, které jsou moderní, které se vyvíjí, takže tam musíme dát velký prostor pro další zlepšování. E, povinné jsou různé funkční požadavky pro vybrané produkty, s tím, že je tu také možnost vytváření dobrovolných harmonizovaných standardů. Na ekonomických operátorech se ponechává prohlašování, eh, prohlášení o schodě, eh, případně mechanismy, které mají eh, tuto schodu ověřovat. Je to také donucovací mechanismus pro spotřebitele, kteří mohou žádat plnění, to je dost inovativní. A rovněž, jakmile jednou ty produkty budou mít dosaž, dosáhnout schodu, mohou eh, volně obíhat na vnitřním trhu. A to všechno prostřednictvím procesů a mechanismů známých na vnitřním trhu, čili nic revolučně nového. Používá se tu taky stejný požadavek, jaký byl zmíněn dříve, aby se vyjasnil smysl přístupnosti pod, ve stávajícím právu. Velice důležité, abychom zabránili nějakém neporozumění, co tento akt nezmůže, protože není všemocný, bohužel je zaměřen tak, aby byl vstřícný vůči podnikání, proto nepoužívá podrobné technické požadavky, které by mohly rychle zastarat nebo omezovat tvůrčí kapacitu operátorů a inovace. Takže nedává povinnosti na všechny produkty, ale jenom na ty, které byly vybrány. A nezahrnuje příliš těžkopádné a extrémní požadavky, musí to, aby se zabránilo disproporčnímu zatížení. A povinnosti této směrnice nějak nemění stávající sektorovou legislativu, ale doplňují a posilují stávající pravidla. Myslím, že budeme mít ještě nějaké otázky, ale chtěli jsme vám dát určitou představu a informace už nyní. Akt o přístupnosti byl rychle vytvořen na základě posouzení dopadů, na základě konzultací a vychází z principu inteligentních právních norem. Jedna důležitá věc v naší diskuzi s členskými státy, to hodnocení dopadu, analyzuje nejen náklady, ale zejména možnost úspor prostřednictvím vnitřního trhu a náš závazek byl vidět, zda je možné z ekonomického hlediska a zda je také zdůvodnitelné navrhnout um, legislativu na evropské úrovni. Nikoliv um, vzhledem k tomu, že tedy právní závazek již na sebe členské státy vzaly a Evropská unie také. Ale v posouzení dopadů jsme využili údaje ze studií které se zabývaly například podrobnostmi eh, legislativy z devíti členských států, které zahrnují se 80 evropského HDP a 77 evropské populace. Takže jsme měli za to, že to je velmi reprezentativní. Také jsme využili data z výzkumu akademické sítě expertů pro postižení, z čehož vyplynul další velmi dobrý obrázek eh, legislativy a služeb v členských státech. Eh, také jsme využívali konzultace s nevládními organizacemi, ekonomickými operátory, veřejné konzultace. A v tomto hodnocení dopadů jsme zvážili mnoho různých voleb, od těch tzv. soft, soft možností až po legislativní varianty. Pět z nich jsme zamítli, Eh, s přesvědčením, že nemohou vyřešit ten problém, nehodí se k harmonizaci, nebo jsou příliš nerealistické, nejsou přiměřené. Čtyři varianty jsme zachovali a převzali a promítli se potom do dalších, eh, další práce. Takže myslíme si, že ehm, ten nástroj, který jsme navrhli, ta směrnice, je velmi poměrně dobře zdůvodněná, podložená. A jenom rychle, pokud jde o interakci s dalšími eh, evropskými zákony, stejné požadavky slouží také jako závazek pro ekonomické operátory, pro ehm, veřejné orgány, když kupují produkty a služby a kdy, když získávají přístup k evropským fondům. Zvolená evropská legislativa již zahrnuje povinnosti o přístupnosti, ale nefinuje, nedefinuje to. Eh, ve vztahu k, třeba ke strukturálním fondům, protože produkty a služby jsou velice obecné. Ty poslední dvě se zaměřují na dopravu. A akt o přístupnosti nějak nemění legislativu, to ještě jednou opakuji, jen eh, usnadňuje jejich implementaci. Chtěli jsme udělat také odkaz na vazbu na směrnici podle článku 19 abychom naznačili jejich interakci. Víme, že Evropský parlament usilovně pracuje od roku 2008 na návrh této směrnice podle článku 19. A asi si říkáte, jak ten obsah eh, muž, aktu přístupnosti s tím může interagovat. Doufáme, že tato prezentace vám již naznačila hodně v obou eh, oblastech, ještě to můžeme ještě zlepšit. Akt o přístupnosti by měl zlepšit fungování vnitřní, vnitřního trhu prostřednictvím harmonizace. Takže nejprve se zabýváme produkty a službami a právě článek 19 se týká diskriminace, čili lid, se dotýká lidí. Proto máme dva různé právní základy a jak víte, abychom zajistili ro, rovný přístup, tak přístupnost je předběžná podmínka. A musí to být Um, promítnuto do té směrnice podle článku 19, ale na základě eh, obecného principu, nejsou tam podrobnosti. Takže ty požadavky v aktu o přístupnosti mohou být opět převzaty a využity k tomu, aby se lépe definovala přístupnost článku, eh, ve směrnici podle článku 19. Podobně jako v oblasti veřejných zakázek a strukturálních fondů pokud to bude záviset, to bude záviset na, všech, na vás všech v průběhu vyjednávání. Oba nástroje přispívají k implementaci umluvy eh, OSN a oba nástroje jsou, se vzájemně doplňují, když eh, jsou odlišné, svou povahou mají jiné cíle. Ještě další vazba je na směrnici o přístupnosti v oblasti internetu, což je jakýsi doplněk protože přístupnost oblasti internetu se zaměřuje pouze na internetové stránky a to pouze na veřejný sektor. A když eh, jsme dokon, budeme dokončovat jednání s, eh, s radou, musíme zajistit, aby tu nebyl žádný překryv mezi oběma směrnicemi. Zatím je tu problém například, s, pokud jde o e, ty internetové stránky v oblasti veřejné dopravy. A um, kromě toho se musíme zabývat také otázkou standardu, aby tam byl obdobný přístup. Tak teď otázka přiměřenosti. Mm, akt um, o přístupnosti je flexibilní a velmi dobře zacílený. Myslím si, že bychom tím mohli lépe dodržet přiměřenost a proporcionalitu. Týká se to jenom produktů, u nichž byla roz, rozdílná legislativa v různých státech a kde, Evropská, eh, kde existuje určitá celoevropská dimenze. Proto jsme navrhli seznam, který je velice omezený a z tohoto důvodu také to prostředí, kde se služba poskytuje, zahrnuje to, že členské státy tedy mají možnost to uplatnit nebo ne podle příslušného prostředí. Je důležité také eh, zohlednit celý životní cyklus produktů, ehm, možnost nějaké transformace stávajících služeb, eh, což často stojí víc, než když se něco začíná od začátku, a nebo tam, kde není potřeba měnit něco, co už na trhu je. A úroveň těch požadavků je obecná, ale dost jasná, eh, aby to stačilo k harmonizaci trhu. Ovšem eh, je to z funkčního hlediska adekvátní. Eh, požadavky na operátory, které z toho vyplývají, vycházejí z dobře známých pravidel vnitřního trhu a rozhodli jsme se, že použijeme spíše lehčí administrativní postupy pro schodu a to například samodeklaraci. Jsou to také bezpečnostní doložky, jedna omezuje závazek v tom smyslu, aby nepředstavovaly nadměrnou zátěž pro ekonomické operátory, ta druhá vyžaduje, aby nedocházelo k žádné fundamentální změně těch produktů. Třeba e-booky, elektronické knihy, kde je povinnost, aby tam byly eh, určité charakteristiky přístupnosti, ale aby se nemusel měnit celý ten produkt, to znamená, nejsou to nahrávky nebo brajlovo písmo. Náklady pro operátora, to je další kritérium, které má sloužit k tomu, eh, abychom mohli posoudit eh, tu zátěž. Například, kdyby malý a střední podnik eh, měl za to, že ty náklady by byly nadměrné, tak to s tím mohou počkat do další změny a nebo zapracovat pouze ty změny, které nejsou tak nákladné. A pak je tu tedy to sebehodnocení, které se oznamuje příslušnému orgánu, který provádí kontrolu. Mikropodniky jsou vyloučeny z oznamovací povinnosti. A konečně, já doufám, že jsem nehovořila příliš podrobně, jaký máme harmonogram pro zavádění. Takže chceme dát členským státům rozumnou časovou lhutu, která zohlední celý životní cyklus produktů a nutnost se e, učit, protože z ekonomického fyzického hlediska je to ošemletná citlivá záležitost. Členské státy by měly mít transpoziční období dvou let e, pro dosažení schody se směrnicí a dále je tu implementační plán, který předkládá informace o akčních plánech na podporu členských států v průběhu transpozičního období a na monitorování celého tohoto projektu. Dále spolupráce s průmyslem a jakmile směrnice bude transponována, tak budeme mít si čtyři roky na její uplatnění. Máme odhad, že je to rozumný čas pro operátory, aby mohli splnit tyto požadavky. Samozřejmě, že záměrem je monitorovat aplikaci ve světle technologického vývoje. Za tímto účelem navrhuje pět let od vstupu v platnost, aby v průběhu z celého tedy eh, svého životního období posloužil tento návrh svému záměru. Myslíme si, že je tento návrh dobře zacílený, že se může poprat se, se, se všemi, řešit všechny výzvy, jim štělí, může podpořit um, členské státy a, uh, a v plnění úmluvy i celou Evropskou unii a dále může posílit účast uh, lidí s, s postižením na ekonomice a společnosti. Děkuji vám za pozornost, těšíme se na dotazy a již nyní můžeme vyjádřit naprostou spokojenost, eh, pokud jde o spolupráci se zpravodaji z výboru eh, EMPL a IMCO. Děkuji eh, za tuto opravdu důkladnou prezentaci a, a nyní pan Kalza. Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt elkezdeném a rövid össze... Nejprve mm, mi dovolte poděkovat sekretariátu tohoto výboru, že dík uh, mi na dnešní zasedání opatřil uh, mezinárodní tlumočníky ze znakové řeči a tím v praxi prokázat, jak se odstraňují bariéry pro osoby s postižením. Náš výbor už v několika dokumentech eh, apeloval na Evropskou komisi, aby pracovala na odstraňování eh, bariér. Mě jen tak z hlavy napadají čtyři dokumenty. A konečně tady k tomu došlo. Máme před sebou návrh právního textu, ten eh, text je velmi komplikovaný, ale je také vyvážený a doufejme, bude mít dlouhodobě pozitivní dopad na evropské hospodářství a evropské občany. Dovolte mi zdůraznit, že z mého pohledu nejde pouze o osoby s postižením, ale o všechny evropské občany. Máme, slyšeli jsme k tomu i dobrý příklad, tedy těch eh, bankomatů. Já nejsem slepý, ale když jasně svítí slunce, Špatně vidím na obrazovku bankomatu. To se může stát každému. Tím chci říci, že vlastně při odstraňování bariér nejde jen o osoby s postižením. Jde o takový celospolečenský problém, nejde pouze o mě nebo o jiné postižené, ale jde o překážky, bariéry obecně pro celou společnost. To je nový aspekt a také z tohoto pohledu bychom se mohli na odstraňování překážek dívat. Ostatně OSN eh, ve svých sděleních eh, postupuje podobně, nejde o eh, bariéry pro postižené, jde o bariéry, které musí být odstraněny ku prospěchu všech. Znamená to, že tedy převládá pohled nikoli medicínský pohled s ohledem na postižení, ale pohled na obecné blaho společnosti. A to je tedy, myslím, princip, který bychom neměli pouštět ze zřetele. V posledních měsících jsem měl možnost konzultovat tuto záležitost se zástupci průmyslu a, a organizací občanské společnosti jejich eh, příspěvek eh, se samozřejmě lišil, bylo to velmi rozmanité, ale příští měsíc tedy proběhne slyšení, na které budou pozváni tyto aktéři. Tam budete mít možnost se na ně přímo obrátit a teprve potom se vlastně rozběhne ta samotná práce. To znamená nutnost zpracovat eh, vlastně tyto poznatky, tato zjištění formou právního textu. Ve Spojených státech se eh, podařilo vyřešit celou řadu problémů, které v Evropě pořád ještě přetrvávají. Jistě k tomu přispělo i pozitivní legislativní prostředí ve Spojených státech a nyní tedy konečně přicházíme i v Evropě na to, jak nutné je věc správně regulovat. Já vám tedy chci děko- poděkovat e, za to, že jste mě vyslechli. Chci ještě připojit několik pozorování, která tu zatím nezazněla. Za prvé nejde jen o definice. A OSN již eh, nabídla určité definice a Evropa je používala také. Nicméně Myslím se, že v rámci tohoto legislativního návrhu bychom měli přijít s novými definicemi, například definicí funkčního omezení, protože ta je podle mého názoru příliš vágní, já nejsem schopen ji nějak přesně interpret, interpretovat, ani ji tedy nějakým způsobem vztahnout k těm starším definicím. Pak je tu další otázka. podniků, podnikání. Bylo by dobré nějakým způsobem změřit to, do jaké míry výrobky a služby Ehm, nejenom tedy představují některé tedy nejenom představují bariéru, ale mohou být dokonce nebezpečné obecně. Protože to je třeba také právně ošetřit, aby bylo jisté, že tedy případné úpravy nepovedou ke vzniku jiných druhů rizik. Mám na mysli například produkt, který mohou používat nevědomí tento produkt funguje na základě lidského hlasu, což ale v některých situacích může být vlastně nebezpečné. Nebo například u neslyšících, jako jsem já, se potýkáme s problémem, že znaková řeč má národní charakteristiky. A to znamená, že může docházet k nedorozuměním na té mezinárodní úrovni, pokud používáme svůj národní znakový jazyk. Všechno tohle je potřeba tady důkladně proskoumat. Já jsem to například uvedl ve svém stanovisku v odstavci 5. Třetí poznámka. Šestiletá lhuta na přechod na nový režim je podle celé řady zájmových asociací příliš krátká. Původně byly členské státy přesvědčené o tom, že šest let by mělo stačit. K regulaci všeho některé byly dokonce přesvědčeny, že je to až příliš dlouhá hůta. Nesmíme však zapomínat na to, že poprvé v roce 2010 eh, byla vlastně tato strategie zbližování poprvé představena. A trvalo šest let, než jsme přišli s legislativním návrhem. Jestliže budeme čekat dalších šest let, tak je to prostě příliš dlouhavý postup a tomu bychom se měli vyhnout. pak by z toho vlastně bylo 12 let a to si myslím, že e, není přijatelné. Napadají mě i další aspekty, které bychom tu měli ještě zmínit, ale předpokládám, že na ně možná dojde v debatě. Já se na tu debatu těším. E, těším se také na kontakt se stínovými zpravodaji. každém případě je důležité, aby to, co tu odsouhlasíme, bude v souladu s principy fungování jednotného trhu. a také v souladu s jakýmikoliv dalšími právními akty. A já se teď omlouvám za to, že jsem mluvil příliš dlouho. Děkuji. Děkuji. A máme ještě minutu a půl na debatu. První Richard Hoyt. Thanks. Um, I think we do praise the European Commission. Děkuji. Eh, dlouho jsme toto čekali. Je důležité to se tím zabývat a měli bychom říci na úvod, že nepřístupné přístředí, prostředí brání postiženým tomu, aby žili svůj život. A to musíme říct jednoduše, aby všichni chápali e, i přes ty technické podrobnosti, o, o co nám jde. Ten právní základ nezměníme, paní T. jsem to použila. E, není to e, uspokojivé, nediskriminace nezabráním to usilovat o článek 19 Měli bychom se stále snažit dosáhnout co nejvíc. Když bych kritizoval ten text, tak bych řekl, že ta pravidla jsou jasná. E, v některých věcech, jako je doprava, ale co zdravotnictví, e, bydlení, e, rekreace, musíme skutečně na tom pracovat ve věcech, kde ten můžeme mít vliv, anebo vzít na vědomí, že někde to neovlivníme. E, deklarace konformity je asi e, to nejlehčí, co je možné implementovat. Musíme to uplatňovat. Výjimky. Zase firmy nemohou prostě říci, že to nebudou respektovat. Je tady jasný e, přístup takzvané rozumného přizpůsobení v legislativě. Musíme najít rovnováhu je důležité, aby byly koncepce inkluzivního designu, univerzálního, aby se to dostalo do textu. Nemáme málo času, mohli bychom dlouho mluvit o svobodě pohybu a ochraně, její ochraně. Pokud máte postižení, tak není žádná svoboda pohybu. Nemáte žádnou svobodu. Děkuji. Helga Stevens, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům za dobré vysvětlení. Já e, jsem k tomu ještě chtěla dodat, že bychom neměli zapomenout na to, že v podstatě člen, všechny členské státy eh, ratifikovaly tu dohodu. UN eh, a musí eh, to respektovat. Evropská unie mm, nechce členským státům přepisovat, ale pokud chceme využívat služeb, kapitál a tak dále, tak je nutné, aby Evropa společně s členskými státy o toto usilovala, aby byl jednotné, jednotná bezbariérovost pro postižené i pro ostatní eh, by měla platit svoboda pohybu. Kromě toho i pro mm, malé střední podniky eh, obchody je výhodou eh, zajistit bezbariérovost protože když služby nejsou bezbariérově dostupné, tak přijdou o potenciální klienty. Tím klesá jejich obrat. Když ale máme bezbariérovost zaručenou, tak pak tyto podniky mohou zvyšovat i svůj obrat, i tím své zisky. A všem zúčastnění z toho budou mít proces. 10 až 15 obyvatelstva mohou být vyloučeny Eh, z té ztráta obratu 10 až 15 což ekonomicky nedává smysl. A ekonomicky smysluplnější by bylo eh, zajistit bezbariérovost na evropské úrovni. Eh, nejlépe ve spolupráci s členskými státy. To by bylo dobré pro všechny. Také musíme respektovat to, že tyto předpisy nesmí být, nesmí příliš daleko, aby to nevytvářelo překážky. Děkuji, Marian Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla říci hodně, eh, budu stručná, já chci poděkovat eh, Richardovi eh, komisi Myslím, že to je výborný nápad. A kolega to řekl přesně, když eh, řekl, že to není jenom o postižených, je to o všech občanech. Eh, samozřejmě může to být zajímavé pro výrobce poskytovatele služeb. Myslím, že v tomto kontextu ten právní základ je poměrně jasný. Eh, několik komentářů o tom návrhu samotném. Helga Steven zmínila UNCPRD. To by pomohlo členským státům mm, naplnit svoji odpovědnost podle této úmluvy. Dále v článku 12 disproporční břímě, jak by to fungovalo, Ten na komisi. Je důležité, když tedy mm, tuto legislativu dokončíme, abychom byli relativně spokojeni s tím, že to bude harmonizované přeshraničně. Mám přece spoustu práce, já sama. Um, myslím, že jsme začali dobře, ale... Děkuji. Paní Kuněva, minuta a půl. Až. Με συγχωρείτε, δεν ήμουν συγκεντρωμένη σε κάτι. Děkuji. Eh, tady byl bohužel problém, já nemůžu teď promluvit. Eh, za zelené tady nemám žádného zpravodaje. Zanuka? Zanuka? Já jsem stínovou zpravodajkou a doufám, že budeme efektivně pracovat pod vedením pana Kosy. Já souhlasím s jeho prvním návrhem, že implementaci je třeba prodloužit na 6 let. Vzhledem k tomu, že je to problém především pro malé země. Mám tady otázku na komisi. Vy jste provedli hodnocení padů v devíti členských zemích, které reprezentují 80 HDP, 77 populace. Ta volba není reprezentativní. to pak musí se týkat jenom z velkých členských zemí, které mají 77% populace, a co ty malé, jako ten můj, eh, Lotyšsko. Stejně jako dalších kolegů. Mm, my víme, že implementace eh, ve státech s malou populací bude eh, dražší pro všechny ty, na všechny tyto nástroje pro přístupnost. Děkuji. Za EFDD nemám nikoho, žádné zpravodaje. Děkuji, já chci poděkovat našemu kolegovi, panu Kosovi, za úvodní prezentaci. Toto je velice dobrý pokus Mm, mění, e, upravit právní systém účely přístupnů, přístupnosti, musíme zajistit, aby postižení měli rovné podmínky jako ostatní. Musíme se naučit, e, aby vše fungovalo tak, aby byli všichni účastnění všichni musí být na stejné úrovni, což nám umožní eh, dělat věci tak, aby se na tom mohli podílet všichni. Je tady určitá kritika, my chceme přístup k službám a zbožím eh, s tím, že se bude věnovat pozornost postiženým. Velice často však je nejsou dostatečné struktury, které by tento přístup zajistily. Problém eh, pro mě je, že tváříme produkty a služby ve strukturách, které jsou nepřístupné. Já žiju v Itálii, kde architektonické bariéry jsou stále normální. To je velmi vážné. Školy nejsou schopné če- eh, řešit problém postižených, stejně to tež platí pro nemocnice. E, FDD, nikdo není. E, někdo další se hlásí o slovo? Nehlásí. Takže Adam Koza jako poslední dostane slovo na dvě minuty. Děkuji za to, že si mohu ještě jednou vzít slovo, pane předsedo. Bylo to velice užitečné, to, co tu kolegové řekli. V jednom z těch komentářů eh, zaznělo, jak tato problematika ovlivní situaci v menších členských státech což je situace, kterou komise tak důkladně nepřeskoumala. A je jasné, že musí proběhnout eh, vyhodnocení eh, situace v zemích, kde eh, bez ohledu na to, jaký, jaké procento obyvatel je postižených. Já jsem ze středně veliké země, kde je tedy na počet obyvatel zhruba 5 nebo 6 tisíc osob s postižením. A právě tedy to zastoupení v populaci je velmi důležité, důležitým aspektem pro menší země, protože to tedy, tady to zbližování a samozřejmě sebou přináší i určité náklady a zatím tedy neexistují žádné výpočty, žádné tabulky, podle kterých bychom se mohli orientovat a v tomto ohledu se těším tedy na další spolupráce s komisí. Kolegyně Stevens řekla, že se nacházím, že bychom měli snažit o situaci, která bude přínosná pro všechny, nicméně e, obávám se, že podnikatelé to tak e, ještě nevidí. Možná teprve později jim bude jasné, nebo tedy přiznají, že ta situace je výhodná i pro ně. Možná, že za začátku převáží spíše náklady a zátěž, ale z dlouhodobého hlediska se ukáží také ty benefity nejenom ve formě finanční, ale také ve smyslu dalších pozitivních přínosů. A je třeba, aby tedy naše komuniké v tomto ohledu se neslo právě v tomto duchu. Už dlouho tedy slýcháme, jak přínosné je zapojení osob s postižením pro celou společnost. A já se myslím, že v tomto ohledu neseme i velkou zodpovědnost za situaci osob s postižením. Děkuji. Na toto téma budeme mít další slyšení 26. září. To již tedy bude diskuse přímo nad návrhem legislativního textu a hlasovat se potom bude v lednu 2017. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu programu. Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání. Jde o prezentaci studie Spravodajem je Neoklis Sikliotis. A expertem pro, při přípravě této studie byl kolega ze Spojeného království. My mu nyní dáme slovo. prosím. Okay. Thank you very much. Díky. Takže mám 15 minut na prezentaci. Tato studie byla provedena na Institutu pro studie o zaměstnanosti mým týmem s mými kolegy z Německa a z Belgie. Zabýváme se těmi nejistými prekárními formami zaměstnání, a já se pokusím vám přetlumočit eh, klíčová poselství z naší zprávy. Takže struktura pro mé prezentace. Budu hovořit o cílech eh, této zprávy, metodice, kterou jsme použili, o trendech, které jsme, které jsme zjistili, o politických strategiích na národní a evropské úrovni a výzvách, které ještě zbývají. A doporučení, která z toho vyplývají. <clears throat> Takže smyslem bylo zmapovat současné trendy, pokud jde o různé eh, vztahy eh, mezi zaměstnanecké a um, to v souvislosti s rizikem nejist, nejistoty. Použili jsme různé výzkumy, například EU eh, e-, e-, e LPS a um, European Workforce Survey. Neměli jsme u té druhé data pro rok 2015, takže jsme využili pouze data z roku 2010, ale i tím jsme zjistili, identifikovali hodně eh, relevantních Um, informací. Využili jsme také literatury, um, konzultovali jsme um, akademickou literaturu a dohloubky jsme se podí, zabývali německém, dánském, španělském, Francii, Litvou, Nizozemském, Polském a Spojeným královstvím. Oni nejsou, nejdou do hloubky v tom, že by pokryli všechno, ale snažili jsme se popsat hlavní výzvy v těchto zemích když vlastně tři druhy zaměstnanosti, které jsou nejvíce nejisté. Také jsme provedli, také jsme zorganizovali rozhovory se sociálními partnery ve vybraných zemích, abychom se dověděli jejich názory. Pokud jde o náš přístup, tak naše základní východisko je že neexistuje celoevropská definice nejisté práce. Závisí to na mnoha faktorech, na individuální situaci, na názoru osoby, která se zabývá nejistou prací, co si myslí, že je přijatelné a co ne. Záleží na národní situaci a na vnímání běžné obvyklé praxe. Takže je to téma, které se těžko, v kterém se těžko bádá. Nechtěli jsme se uchylovat k, k nějakým předpojatostem, takže jsme zaujali neutrálnější přístup. To znamená, jsme si řekli, přehodnotíme všechny smluvní svazky, pracovně smluvní eh, vztahy. Takže jsme se zabývali dvěmi osami. Druhy kontraktu a dále určité indikátory nejistoty. Takže pokud jde o druhy zaměstnání, tak jsme analyzovali všechno. Standardní, na plný čas, eh, na plný úvazek, eh, na částečný úvazek, eh, osoby samostatně výdělečně činné, ehm, smlouvy časově omezené, sezónní práce, vysílaní pracovníci, outsourcovaná práce, subdodavatelská práce, takzvané nulové ehm, kontrakty s nulovou hodinou, zero hour contracts a nedeklarovaná práce. To jsou tedy všechno ty eh, smlouvy, jsme se, které jsme zohlednili, které jsme promítli pak eh, na různé indikátory, z nichž mělo, vy, mělo vyplynout určité riziko nejistoty to znamená chudoba, nízké odměňování, přístup k sociálnímu zabezpečení, ehm, pracovní legislativa, stres, zdraví, možnost kariérového postupu a kolektivních práv. Čím nižší, tím větší hrozba nejistoty. Tolik náš základní přístup. Nevím, jestli to je dobře vidět ale to za chvíli popíšu podrobněji. Tady vidíte rozsah těch různých vztahů. V Evropské unii v 28 členských státech máte to rozdělení a tendenci. Vidíte z toho, že standard, to znamená práce na plný, řádná práce na plný úvazek, stále ještě představuje většinu zaměstnaneckých smluv Evropské unie. Ale poměrně velká část není ta na plný úvazek, čili to je 59% na plný úvazek. A pak další hlavní typy jsou na částečný úvazek, ale stále práce na částečný úvazek, marginální částečný úvazek, eh, dále na eh, fixní smlouva eh, a pak samozřejmě freelancing osoby samostatně výdělečné činné. Pokud se podíváme na některé charakteristické vzorce, které jsme tím odhalili, standardní zaměstnání, to jsme právě viděli, stále klesá v průběhu posledního desetiletí od roku 2003 do 2013 62% klesly na 59%. Takže je tu klesající trend. Možná není tak drastický, ale je jednoznačný. Asi 40% zbytek lidí, 4 každý, 10, 4 z 10 pracují v alternativních formách zaměstnání, včetně marginální. Marginální částečný úvazek znamená méně než 20 eh, hodin týdně. A dále freelancové lidé, kteří pracují na základě eh, smlouvy na dobu určitou. A 4% lidí přiznávají, že v uplynulých 12 měsících vykonali nějakou práci na černo, nějakou nedeklarovanou práci, ale myslím si, že ta procenta zvlášť některých zemích mohou být vyšší. Pokud jde o individuální vzorce, tak um, z hlediska genderu muži čas, častěji než ženy mají práci na stálý úvazek 65% proti 52%, také mají mnohem větší pravděpodobnost, že budou, eh, že budou freelanceři nebo samostatně, osoby samostatně výdělečné činné. Zatímco že, ženy prav, mají vyšší pravděpodobnost práce na částečný úvazek. A dále, eh, úroveň vzdělávání, tam jsme zjistili, že pravděpodobnost eh, zaměstnání na standardní kontrakt se snižuje s nižším vzděláním 64% s vyšším vzděláním mají standardní smlouvy oproti 48% u lidí s nižšími úrovněmi dosaženého vzdělání. 50% mladých lidí pracuje na částečný úvazek nebo na dočasný, dočasné smlouvy. A um, každý druhý dokončil aspoň eh, alespoň eh, jeden um, um, jednu stáž. Dále rozdíly, pokud jde o sektory a odvětví, standardní zaměstnání je nejrozšířenější ve výrobních odvětvích, průmyslových odvětvích, kde 75 až 63 je standardní Eh, pracovní poměr, eh, nejnižší je v zemědělství, rybolovu, lesnictví. Tam převládá práce eh, freelancového charakteru. A pokud jde o práci na částečný úvazek, tak je to často ve službách, zdravotnictví, vzdělávání a dalších službách a každý pátý v retailu a v obchodu. Smlouvy na dobu určitou jsou rovněž distribuovány v rovnoměrně ve všech sektorech, nebyl tam velký rozdíl, čili eh, různí tempové na pracující na eh, omezenou dobu. 3% byly eh, ve výrobě a jinak to bylo rozstýleno. A pokud jde o země, tak poměrně široký rozptyl jsme konstatovali, standardní smlouvy jsou nejvyšší ve východní Evropě 70-80%, nejnižší v Nizozemsku 34%. A to je proto, že práce na částečný úvazek je v Nizozemsku tak populární. Pokud jde o nedobrovolnou práci na e, částečný úvazek, tak 9% v Rakousku, 50 v některých zemích, jako Bulharsko, Kypr, Španělsko, Řecko a Itálie. Dále přes polovinu eh, smluv, smluv eh, na dobu určitou by upřednostnilo smlouvu na dobu neurčitou, či stále smlouvy, to bylo ve většině zemí. A pokud jde o přechod eh, k, mm, od těchto různých nejistějších forem až k standardnímu, tak jsme zjistili, že tyto formy, přech, tyto míra přechodu klesla. V roce 2008 to bylo 27%, v roce 2013 už jenom 22%. V některých zemích je méně, nižší než 15%. Takže se zdá, že lidé často uvíznou eh, v té práci dočasné. Jaké jsou trendy? Jenom abychom rozpracovali to, co už jsme viděli. Takže jsou tu trendy z hlediska typů pracovních poměrů. Není to nějaké drastické. Za 10 let standardní, u standardních eh, poměrů z 62% na 59%, stále pracená částečný úvazek roste, ale jenom z 6 na 7, ta marginální, čili pod 20 hodin týdně, opět vzrostla na 9%. Smlouvy na dobu určitou jsou stabilní na 7%. Freelanceři a osoby samozřejmě výdělečně činné, tam je klesající trend, ale moc neklesá. Jede je to 11% a 4%. V podstatě je to stabilní. A dále dočasná agenturní práce na 1%, a e, dále různé druhy učňovství a e, stáží a škol, školení na 2%. Zvážili jsme, zohlednili jsme všechny údaje, literaturu, všechno jsme to jaksi distilovali, snažili jsme se to klasifikovat potom na různé kategorie. Protože jsme chtěli vycházet z úrovně rizika, abychom jenom neříkali, že některé smlouvy jsou nejisté oproti jiným. Takže jsme to klasifikovali do čtyřech oblastí. Nízké riziko, to jsou otevřené eh, tedy smlouvy na dobu neurčitou. Ale i tyto smlouvy mají určitá rizika z hlediska například platového ohodnocení. Nejsou bez rizik. A jsou tam i, eh, je tam i práce na eh, částečný úvazek, ovšem na dobu neurčitou. Dále je tu střední risk, eh, to je smlouva na dobu určitou, na částečný úvazek, nedobrovolná práce na dobu určitou a osobeč se zaměstnanci i bez nich a dále neformální, nedeklarovaná práce a tedy takzvané zero hour contracts, spadají do, těho, do toho vyššího rizika. Je to všem komplexní záležitost. A teď se podíváme na politické strategie. Pokud jde o evropskou legislativu, je tu ucelený rámec legislativy ve formě směrnic, aby se řešil, řešil riziko této nejistoty. Tento rámec je vnímá obecně jako efektivní, i když jsou tu určité výzvy, které souvisí s implementací v členských státech. Pak jsou tu další procesy, jako například proces evropského semestru, počne vzdělávání, což samozřejmě stimulovalo debatu a výměnu postupů mezi členskými státy. Sociální partneři hrajou velmi významnou roli a ovlivnili podobu některých směrnic. Dále se vedou kampaně proti nejisté práci a pak národní implementační legislativa která může jít i nad evropský rámec a řešit otázky, které jsou specifické pro dané země. A dále jsou tu některé zbývající výzvy, například eh, debata o té agenturní práci, um, dále práce, debata související s směrnicí o pracovní době, zvláště pohotovost a 48-hodinový pracovní týden, směrnice o vysílaných pracovnících, tam je celá řada právních mezer, které pak umožňují některým firmám obcházet některá pravidla této směrnice a dále některé mezery v provádění a vynucování některých směrnic a inspekce v některých členských státech. Takže jsou tu ještě problémy, které jsou znádále nedořešené, proto tu máme několik doporučení, několik podnětů k zamyšlení do budoucna. Za prvé je nutné umožnit, eh, aby systémy sociální ehm, podpory a systémy blahobytu hm, podpořily v budoucnu jedince, aby se vymanili z pasti chudoby. Dále je potřeba, abychom měli vyvážený přístup k regulaci, abychom neměli ten dualismus mezi standardními a nestandardními smlouvami. Dále je potřeba sladit jistotu zaměstnání a kvality s flexibilitou. Stále se hovoří o flexibilitě a bezpečnosti. Ochrana pro standardní smlouvy se rovněž snižuje v některých zemích, takže pak eh, musíme najít nějaké alternativy. Pokud jde například o flexibilitu platů nebo pracovní doby. A vymáhání v členských státech je zásadní, musí existovat pracovní inspekce. Včera jsme o tom nemluvili, ale zdá se, že rostou digitální formy zaměstnání, což je velice zajímavé, je to něco, co rychle postupuje vpřed a možná, že legislativa s tím nedrží krok, takže byste zasloužilo další zkoumání. Děkuji. Děkuji za pozornost. Dankeschön. Děkuji. to velmi zajímavé. Je to tady eh, rozhodně zajímavý materiál k přečtení 190 stránek, a to je jenom ten první díl. A nyní tedy dávám slovo zpravodaji. Tomas. Eh... Děkuji, Tomasi. Dovolte mi poděkovat expertce Studie ukazuje, že tento problém má vzestupný trend a týká se stále více zaměstnaných osob, což samozřejmě přispívá i k nárůstu chudoby. K pracovním podmínkám a nejisté zaměstnanosti mi dovolte poznamenat následující. Klesá počet pracovních míst s, řádným, s řádnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou. A to znamená, že roste tedy ta nejistota v zaměstnávání. Vznikají-li nová pracovní místa, téměř žádná z nich už nejsou eh, tedy na stálý pracovní poměr s dobou neurčitou. V Holandsku například 18 nových pracovních míst je na částečný pracovní úvazek, podle kterého je odpracováno 20 hodin eh, týdně na Kypru, v Řecku, v Polsku a v dalších zemích eh, roste počet osob, které jsou nuceny pracovat na částečný pracovní úvazek, protože prostě nezískají práci na plný pracovní úvazek. Roste také počet eh, smluv na dobu určitou. Důvodem pro tuto situaci eh, je jako důvod je často zmiňována hospodářská krize, ale já myslím, že to je jen záminka pro eh, to, aby tedy zastánci neoliberálních politik eh, měnili situaci na trhu práce a zaváděli eh, tyto nové formy zaměstnávání. I v Německu roste počet pracovních smluv pouze na dobu určitou. Ve Španělsku, eh, v Řecku je tomu podobně. Další obavy budí skutečnost, že v některých odvětvích, některých oborech chybí odbory nebo sociální partneři, nebo je jejich postavení velmi vratké. Zvláště v zemích, které byly tvrdě postiženy krizí, má tento problém eh, zásadní dopady. Mám na mysli tedy Řecko, Portugalsko, Kypr a další. Pak je to také problém smluv s nulovou pracovní dobou. To je téma, které je zmíněno teprve na konci této studie. Je to problém, který velice ohrožuje bezpečnost zaměstnání ve Spojeném království. Je to tedy častý jev. S tím souvisí eh, problém těch eh, zdánlivě samostatně výdělečně činných osob. To znamená, že stále méně lidí je chráněno určitými základními podmínkami a sociálním zabezpečením a to je třeba řešit eh, tak, jak na to poukázala už i studie dochází změnám i pokud jde o podmínky pro výkon práce. A to má také dopad na sociální postavení. Já si myslím, že definice nejistoty, nejistého zaměstnání, eh, že tuto je třeba teprve najít a je velmi důležitá, protože bez takovéto definice se nedostaneme dál. A nyní je třeba definovat nejisté zaměstnání formou, která nebude výhodná pouze pro zaměstnavatele. Takováhle definice nabídne určitý pevný rámec který eh, ošetří eh, potřeby všech skupin obyvatel, tak aby mladí lidé nebyli zaměstnáváni pod záminkou toho, že je to pouze stáž na rok nebo na dva a poté jim nikdo nenabídne stále zaměstnání. To platí obecně o Kypru i o Německu například. Dlouhodobé zaměstnanecké poměry, pracovní podmínky. V tomto ohledu A je třeba situace řešit tak, aby se pracující neocítali ve slepé uličce. A je třeba také regulovat situaci kolem stáží pro mladé lidi. Samozřejmě takovéhle eh, stáže jsou velmi eh, výhodné, ovšem je třeba si uvědomit, že jsou vlastně plně financovány z kapes daňových poplatníků. Pokud jde o postavení zaměstnavatele, potřebujeme navrhnout novou formu zaměstnaneckých smluv, která by eh, byly použitelné i v oboru vysoce rozvinutých informačních technologií. Děkuji panu zpravodaji. Oui, donc merci, président. Euh, donc, premier, premier... Děkuji. Takže první úvaha. A já bych tady navázal na slova pana Junkra, předsedy Evropské komise který eh, řekl, že tím eh, základním referenčním bodem by měl být eh, standardní pracovní poměr, jako je u nás takzvaný CDI. A když se na to podíváme, tak realita je ve skutečnosti taková, že to už je věc minulosti. Pak je tu tedy otázka toho, abychom definovali tu nejistotu, jak to tu bylo zmíněno. Je důležité, abychom jasně řekli, co to je nejistá práce. A ono se to v různých situacích a v různých zemích může lišit. Takže pro tvorbu politik, pokud nebudeme mít společnou definici, tak je to dost komplikované, může to být i neefektivní. Vím, že tady řada kritérií, které jsou velice zajímavá. Navíc by bylo zajímavé směřovat nikoli k monolitické definici, ale mít eh, skutečně takové základní prvky, které by umožnily kvantifikovat různé úrovně této nejistoty, protože vidíme, že u dvou různých nejistých smluv může být zcela odlišný dopad na konkrétní životy lidí. Dále otázka vývoje vztažnosti s novými druhy ekonomiky, jako je takzvaná eh, ekonomika eh, ta takzvaná ekonomika sdílení a eh, přístup také musíme mít jasně stanovený genderový takže to jsou všechno prvky, které souvisí s bezpečností, podmínkami bezpečnosti a zdraví při práci. Tak, aby ti nejistí zaměstnanci nebyli vystaveni více nehodám a méně eh, různým eh, aspektům zabezpečení. Pak je tu také vývoj eh, takzvaných nových kontraktů, nových smluv. My máme poměrně dobrý eh, poměr stálých eh, smluv, ale dochází i zde k té takzvané prekarizaci Kijevu, který se šíří. Dále jsou tu aspekty popracovní. To znamená, kdy po ukončení pracovního poměru jsou rozdíly třeba v přístupu ke důchodu a dalším um, so, aspektům sociálního zabezpečení. Musíme dosáhnout také dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. A jeden ze směrů, který se rýsuje, je otázka e, zabezpečení vlastně celého eh, kariérního eh, procesu, celého průběhu eh, kariéry. Já si tady rovnou znovu ocituji pana Junkra, který řekl, ano, je pravda, že firmy potřebují flexibilitu, ale potřebují také předvídatelnost. Ovšem zaměstnanci také mají určité potřeby potřebu flexibility a ve vztahu k, života, k svému životu potřebují také určité, určitou jistotu. Musím připomenout ty dvě minuty. Z SND tady není za EKR. McIntyre, paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaši prezentaci. E, to je velice zajímavé téma a čím více e, se zabýváme těmi problémy a výzvami moderního trhu práce, tak e, o to je důležitější, abychom chápali ty, ta čísla, ty, ta, ta fakta. Hmm. Mně se nikdy nelíbilo ten termín prekérní práce, to je pejorativní termín. Okamžitě prekérní práce znamená, že to je jaksi e, rovnováha na špičce žebříku. To není dobrý, dobrý termín. Atypická smlouva je naprosto rozumný způsob, jak to popsat, protože pro mnoho lidí Mm, smlouva na částečný úvazek je to, co vlastně mají zájem. Pokud řeknete lidem, že mm, smlouva částečný úvazek je prekérně a riziková, tak je v podstatě um, urážíte. Urážíte spoustu lidí, pro které je mm, částečný úvazek prostě cesta, jak uh, to sladit se svým osobním životem. Velké množství žen potřebuje, chce částečný úvazek, protože to lépe odpovídá jejich odpovědnosti a způsob uh, života. Když by se to všechno odepsalo, jak to někteří kolegové dělají, tak to je um, bohužel jak, um, velmi nešťastné. Eh, to téma, o kterém se tady mluvilo, které je eh, důležité nyní v Británii, to jsou ty eh, takzvané zero hour kontrakty. A mě by zajímal srovnání mezi jednotlivými státy. Já jsem neměla čas si přečíst ty dokumenty, ale v Británii pokud jste zaměstnání, ať už to je zero hour kontrakt nebo standardní kontrakt, tak máte stejná práva jako zaměstnanec na e, plný úvazek. Takže máte ochranu, e, které nám lidé říkají, že ne, nemáme, nemá, neexistuje. Jsem ráda, že tedy, e, ano, dochází ke zneužívání, ale byla jsem jak se potěšena tím, že se nám podařilo v Británii ta, ta zneužívání eliminovat konkrétně, že společnost už nemůže mít zero hour kontrakt a vyžadovat, aby ten zaměstnanec byl, eh, pracoval výhradně pro ně. Je zajímavé, že čtvrtina, možná víc, těch, co mají ty zero hour kontrakty v Británii, tak vlastně jsou v vzdělávacím procesu takže to byl velice cený zdroj příjmu pro studenty konkrétně. Takže toho tady je tolik. A e, co, co tady máme, je snadné izolovat něco, co by možná mohlo být špatné a tak jo, jak si abych e, tak řekla, vylít dítě i s vaničkou musíme opatrně eh, to definovat, opatrně k tomu přistupovat. Jak jsem řekla, u nás máme zaměstnání větší, větší množství lidí než v minulosti a tři čtvrtiny toho nárůstu byly e, smlouvy na plný úvazek. A pokud to tak je, tak je to v Británii tak je to v pořádku, Marian Harkin. Děkuji, pane předsedo. Můj kolegyně tady není. Eh, o můj osobní odpověď na to, co jsem slyšela dnes dopoledne. Vy eh, jste navrhovala, abychom se to možná nechali tady pod polštářem, asi bychom nespali, ale mm, to, co bychom jaksi neměli přejít, eh, bylo to, co bylo řečeno, že více než polovina Mm, eh, lidí, co má eh, do, mm, smlouvu na dobu dočasnou, potřeba ne, bych chtěla neomezený mm, no, smlouvu. Máme tedy čísla eh, ohledně těch jednotlivých typů kontraktů a to se týká také té takzvaně prekérní práce a globální vzor je takový, že více a více bohatství se koncentruje u méně a méně lidí. My jsme si mysleli, že by se to dalo vyvážit, že by běžní občané se mohli dostat eh, ke slušné práci a slušnému životu. V této fázi ale tato rovnováha neexistuje ta, ta právě ta prakernost, jak tomu budeme říkat, jak chceme, vlastně toto nahlodává a my musíme toto řešit, musíme eh, vidět, jak to podkopává systém, který eh, tady prosazujeme. Neříkám, že to je totálně podkopáno, stále ještě je čas, lze s tím něco dělat. Bez ohledu na naše různé definice prakernosti je jasné, že je posun posun eh, k různým typům kontraktu, který, se kterým nedrží krok rezu, regulace a ochrana na národní nebo evropské úrovni. Já souhlasím s kolegy z EPP, musíme se podívat na životní cyklus, na předvídatelnost, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Ale lidé chtějí určitou úroveň předvídatelnosti a jistoty a muset řešit neustále změny je velmi obtížné pro lidskou psychiku. Pokud ta změna je všude přítomná, tak eh, lidé mají problémy. To je jasné. Eh, já už jsem to říkala dříve, ta mm, práce na eh, částečný úvazek, někteří preferují flexibilitu, ano, mnozí ano, ale mnozí ne. Takže tady není eh, co, nic, něco správně, něco špatně, ale důležité je, že pokud počet atypických kontraktů stoupá a my jsme to neřešili ani na regulační úrovni, ani eh, z hlediska ochrany pracujících. Že abych poděkovala kolegům, mám před sebou velké množství četby, asi kvůli tomu nebudu spát, ale je pravda, že e, část vašeho dokumentu je tady o zbývajících výzvách a doporučení. Můžeme neustále mluvit o tom, co je špatně, ale pokud nepřijdeme s uh, nějakými realizovatelnými řešeními, tak plýtváme časem. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo zástupci komise. Kdo z vás maximálně na tři minuty pohovoří. Nikdo? Hlásí se ještě někdo o slovo? V tom případě na okres. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi navázat na to, co tu řekla kolegyně Harkin. Mohu s ní v mnoha věcech souhlasit. Je pravda, že v posledních letech se bohatství koncentruje v rukou stále méně lidí. A to proto, že někteří lidé zneužili hospodářskou krizi k tomu, aby si ulehčili situaci, aby si ulehčili to hromadění bohatství ve chvíli, kdy se stát a další společenské instituce. Nesouhlasím s tím, co řekla paní McIntyre, totiž, že výraz nejisté je eh, nekorektní. Já si... Pro některé samozřejmě je to věc rozhodnutí pracovat na částečný úvazek, ale je celá řada dalších lidí, kteří nemají nevybranou. A tedy, co to potom pro ně znamená? Já už jsem řekl, že v mnoha případech nejde o svobodné rozhodnutí pracovat pouze na částečný úvazek. Protože kdybychom se na to dívali vaší optikou, mohli bychom říci, že i nezaměstnanost vzniká na základě vlastního rozhodnutí. Právo na práci však patří k jednomu ze základních lidských práv, pomáhá při boji s chudobou, boji proti marginalizaci a Chudoba a marginalizace jsou na vzestupu právě v důsledku eh, trendu nejistého zaměstnávání. Je tedy třeba, abychom si jasně nafinovali naše cíle. A naším cílem by mělo mít ideálně zajistit, aby všichni lidé měli nárok na řádný pracovní poměr na dobu neurčitou. aby tedy nebyli nuceni k tomu přijímat nejisté zaměstnání. A tento rozšiřující trend je bohužel jedním z nešťastných dopadů politiky škrtů, a vede k dalšímu ožebračování společnosti. Musíme ještě tedy dojednat eh, konkrétní časový plán naší spolupráce, nicméně já se už teď těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Využijeme tedy pro přípravu stanoviska také závěry z této studie. Důležité je, abychom se dohodli na definici nejistého zaměstnání, nejistoty a tu potom dále efektivně využili. Děkuji, děkuji Neoklisy. Ještě jedna žádost o slovo, Kostelína Kuněva na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za tedy představení této studie, protože ty údaje byly mimořádně užitečné. Ukazují totiž naprosto jasně, jak ubývá pracovních míst na základě řádného pracovního poměru na dobu neučitou. V některých zemích, například jako v Řecku, lidé prostě nenajdou práce malé a střední podniky už tolik nenajímají. A to je také důvod, proč měla krize tak negativní dopad na malé a střední podniky. Což má zásadní dopad na situaci systému sociálního zabezpečení a na důchodový systém. A nyní tedy moje otázka na autorku studie. Jaká doporučení nebo jaké závěry z toho plynou pro problematiku důchodového zajištění? A to právě tedy v Evropě, která je i z demografického pohledu v krizi. Děkuji. Zvládnete to za dvě minuty? Pokusím se. Takže dopad na důchody a penze. Vlastně nemá mikrofon. Myslím si, že nejprve je tedy třeba zajistit řádné příspěvky do systému důchodového pojištění a přepojištění, a to i ze strany osob samostatně výdělečně činných. To by možná řešilo nařízení Evropské unie. Někteří lidé, jak jsme říkali, jsou vlastně nuceni stát se samostatně vydělečně činnými, nejsou však plně integrovány a tato situace také není dostatečně regulována ze strany pracovního práva. Takže tady jistě můžeme přispět k nějakým zásadním změnám. Ale ještě dvě další připomínky. Pokud je o definici, chceme se vyhnout tomu, abychom tvrdili, že některé typy zaměstnání jsou prostě nejisté. Obecně nejisté jsou pouze, pokud tedy eh, chybí eh, určitá základní charakteristika. Eh, například zaměstnanci podniku nemají odborové zastoupení, je to pracovní místo s negativním dopadem na zdraví a podobně. Čili a v tom se tedy ta situace v jednotlivých odvětvích velmi liší. Liší se také v porovnání různých zemí. A musíme být tedy velmi opatrní a neházet všechno do jednoho pytle. Zatím tedy je situace řešena pouze na úrovni národní legislativy, včetně tedy úpraví, úpravy kolektivního vyjednávání. A hospodářská krize, to byla ta poslední připomínka, vedla k určitému revival flexicurity do určité míry. A existují to určité eh, záruky, které mohou situaci ulehčit, pokud je pokud tedy skutečně budou prosazovány eh, politiky aktivních zásahů do situace na trhu práce této věci existuje progresivní balíček politik, které pokud budou řádně implementovány, může situace vlastně zlepšit. Děkuji. So, you. Děkuji. Tak tím eh, jsme tuto diskusi ukončili. Mám dvě připomínky. Flex Security. V minulém to je termín posledního desetiletí. Pro mě to vždycky znamená víc flexibility, méně té jistoty. A, a tedy zdá se, že ta debata také upozornila na to, že existuje základní rozpor, pokud jde o pojetí jedné definice. A to je pro mě nepřijatelné. Také se mi nelíbí ten eufemismus v formě výrazu atypická práce. Jistá práce je taková, která vám umožní plánovat si vlastní život a která vás užitví. Cokoliv jiného je nejistá práce. A existuje atypická práce, kterou si lidé sami zvolili. Jsou lidé, kteří pracují tak, jak je to možné, nepovažují svoji práci za nejistou, paní McEntire tedy vlastně ty nejisté pracovní poměry rekvalifikovala jako atypickou práci, ale já myslím, že nejistého už je kolem nás dost a my bychom se měli vyhnout tomu, že celou tu věc budeme lakovat na růžovo. Já tím chci poděkovat za všechna vystoupení. Pan předseda děkuje tlumočníkům a uvidíme se znovu dnes odpoledne. 14. ve 14 hodin se sejdou koordinátoři.